Good morning everybody, we will start because... Dobrý den, dámy a pánové, začneme, protože máme velmi nabitý program, takže musíme začít včas. I will speak in, in Spanish. Já budu hovořit španělsky, takže budete potřebovat tlumočení. El primer punto del... Takže nejprve začneme bodem 1, přijetí pořadu jednání. Máte nějaké otázky na toto téma nebo nějaké připomínky? Není tomu tak, takže pořad jednání považuji za schválený. Pak jste také dostali zápis z předchozích schůzí, který má být schválený. Máte někdo nějaké návrhy k tomuto bodu? Jinak považujeme zápis předchozích schůzí také za schválený. A nyní další bod jsou sdělení předsedkyně. Jen jsem chtěla říci, že se budeme muset věnovat eh, stanovisku z vlastní iniciativy výboru DV k otázce eboli, o spolupráci se zdravotnickými systémy rozvojových zemí. Spravodajkou je paní Jiménez de Seville, která tady bohužel dnes nemůže být, ale máme nicméně termín, do kterého zpráva musí být schválena, takže vás informuji, že máte do 6. února v poledne čas předložit pozměňovací návrhy. Tak, a nyní bod 4. To jsou sdělení týkající se schůze koordinátorů, která se konala minulý týden. Projednali jsme řadu významných bodů hovořili jsme o tom, v kterých případech je možné eh, vyžadovat stanovisko, potom eh, otázka rovnosti mužů a žen eh, průřezově a tak dále, ale nic zvláštního, co bychom tady potřebovali společně probrat. Takže teď se dostáváme k bodu 5. Tady se jedná o výměnu názorů eh, ohledně mrzačení ženských pohlavních orgánů a slyšení na toto téma. Hovořili jsme tady o tom už xkrát, také se o tom byla řeč na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Když se hovoří o násilí proti ženám, tak se vždy připomíná velmi významný bod, který musíme my jako evropské instituce skutečně řešit a to je praxe zmrzačení ženských pohlavních orgánů, ke kterým dochází nejenom mimo naše eh, území Evropské unie, ale i na území Evropské unie ze strany některých obyvatel. Takže to je téma, které považujeme za pro nás důležité a e, já, e, my se e, tady setkáme s paní Petipa, která je koordinátorkou Evropské sítě pro ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů. A také tady máme Andreu Vonkenman z Evropské kanceláře Vysoké komisařky OSN pro uprchlíky. Takže myslím, že podstatné je vyslechnout. Děkuji vám, dámy, že jste přišli mezi nás do výboru a nejprve tedy dávám slovo paní Petipa. Perdón, la señora Petipa. Tiene la palabra. Slovo. Gracias. Um, yeah. I'm going to do without that. Um, so first, let me start by thanking the members. Takže nejprve bych chtěla poděkovat Eh, Evropskému parlamentu za pozvání. Pokud souhlasíte, tak já bych začala několika slovy o síti, kterou tady dnes zastupuji. NFGM je nová nevládní organizace, která začala kampaní, která, o kterou před 6 lety vedlo Amnesty International. Eh, Amnesty International ve spolupráci s 15 organizacemi, které se věnovaly otázce mrzačení ženských orgánů v Evropě. A když v prosinci 2014 Amnesty International chtělo kampaň ukončit, ty národní partneři e, dospěli k závěru, že je tu ještě mnoho práce pro to, aby došlo k implementaci tohoto cíle v Evropě a proto 11 organizací napříč Evropou se rozhodlo pokračovat v této práci tím, že založili NFGM eh, a tady eh, vidíme eh, jejich rozložení po Evropě. Ten, tato síť má strategický plán na nadcházející tři roky. My tady máme u vchodu tyto akční plány, můžete si je rozebrat. A tyto strategické plány, to jsou vize, sítě v oblasti eh, boje proti eh, mrzačení ženských pohlavních orgánů v Evropě v nadcházejících letech. Eh, Evropský parlament nás může podpořit tím, že bude vždy nadále upozorňovat na toto téma a organizovat diskuse jako třeba ta dnešní. Jak asi víte, před něk- za pár týdnů bude Mezinárodní den nulové tolerance mrzačení ženských pohlavních orgánů 6. února a, a my budeme mít první hodnocení prvního akčního plánu v této oblasti. Takže tady máme výbornou příležitost eh, informovat parlament o té situaci, o boji proti této praxi v Evropě a dále, abychom si řekli, co je potřeba pro to, aby s touto praxí v Evropě i mimo ní bylo skoncováno. Než půjdeme dál ohledně toho, co je ještě potřeba, tak stručně řeknu, jaká je situace, když hovoříme o této praxi v Evropě. Takže pár slov o existujících um, e, závazcích a aktivitách na toto téma a konečně, jaké jsou přetrvávající výzvy a jaké potenciální akce a opatření mohou být přijata. Takže nejprve pár čísel. Světová zdravotnická organizace a UNICEF odhadují, že kolem 100 až 140 milionů žen ve světě žije eh, po tomto zásuhu a v Evropské unii odhady říkají zhruba, že půl milionu žen je postiženo tímto zmrzačením a to hm, třeba zvlášť v zemích jako v Maltě, a, takže to je půl milionu žen v Evropě a dalších 180 tisíc žen, kterým hrozí každým rokem, že toto budou muset podstoupit. Takže toto jsou pouze odhady, tato čísla. Nicméně jsou dost šokující proto, abychom se mobilizovali proti takové praxi na ženách a dívkách. Takže v Evropě o co jde? Ehm, od roku 2013 výzkum ukazuje, že v Evropě ještě zůstává mnoho výzev, které bude potřeba řešit, proto aby byly přijímány při odpovídající politiky. Za prvé tedy nedostatek dat a výzkumu, abychom věděli, jaká je ta rozšířenost. Dále potřeba preventivních opatření, ehm, zlepšování kapacit profesionálů, Eh, zajištění společného přístupu eh, v oblasti asilové politiky a tak dále. Také je tu nedostatek eh, systematického přístupu při poskytování služeb a kulturně citlivých služeb a je třeba odbourat také přepážky, překážky stíhání tohoto mrzačení. A to je velmi důležité, protože to je věc, ve které je potřeba ještě dál pokračovat ve výzkumu. A další věci, které je třeba brát v úvahu eh, v evropském kontextu, je potřeba eh, řešit negativní dopad eh, tohoto mrzačení a učinit z něj součást agendy mezinárodní spolupráce a a mezinárodní pomoci. Díky eh, regionální a národní mobilizaci dochází ke zvyšování eh, informovanosti v Evropě, <clears throat> především ve srovnání s předchozími lety, kdy řada členských států se eh, domnívala, že u nich se to nedělá a že to není běžné a Evropská unie to nepovažovala za evropské téma. Dnes v roce 2015 vidíme s velkým uspokojením, že skutečně existuje politická vůle odbourat tuto praxi, jak na úrovni evropské, tak mezinárodní. Takže jak se tato politická vůle odráží v politické politických aktivitách a já chci tady um, představit cestovní mapu, která je významná pro každého politika a každého zákonodárce. Takže především na mezinárodní úrovni uh, valné schromaždění OSN v roce 2012 přijalo usnesení které apeluje na všechny státy a instituce, aby přijala opatření pro zamezení tohomuto mrzačení a na ochranu postižených žen a dívek. A druhá věc, EU eh, e eh, jak si kladně reagovala na tento apel prostřednictvím přijetí v roce 2014 sdělení komise o e, e, odbourání mrzačení ženských pohlavních orgánů a toto sdělení obsahuje opatření, která budou přijata v té e, v žádoucí oblasti politiky vnitřní i vnější. A tady ta, to sdělení Evropské komise přijal nebo potvrdil tento parlament v únoru 2014, ale také evropské vlády, protože Rada pro spravedlnost a e, vnitro přijala specifická rozhodnutí e, na toto téma. A to ukazuje, že hlavně tři evropské instituce se zavázaly kolektivně bojovat s tímto jevem v rámci svých e, kompetencích, ale kolektivně. A třetí věc je umluva z Istanbulu tato úmluva eh, potvrzuje, že to je téma významné pro Evropu, že to je další eh, aspekt násilí na ženách a každý subjekt eh, zapojený musí usilovat o to, aby veškerá opatření byla přijívána koordinovaně a aby byla součástí politické a právní reakce na eh, problematiku násilí na ženách. A v souvislosti s úmluvou z Istanbulu bych chtěla upozornit Eh, na tento dokument, který jsme vypracovali spolu s Radou Evropy a vydali v loňském roce. A to je takový průvodce ohledně povinností vyplývajících z istambulské úmluvy v této souvislosti. Tohoto průvodce také najdete u vchodu, můžete si to rozebrat a já budu ráda, pokud budeme eh, moci si společně mm, jeho obsah také později prodiskutovat. So to sum up. Takže abych to schrnula. Pokud se podíváte na ty jednotlivé kroky směrem k vytvoření určité konkrétní aktivity, tak teď jsme ve fázi, kdy tady existuje určitá politická vůle. A e, dokonce byla tato vůle transformována do legislativních nástrojů a politik. A musíme říct, že Evropský parlament hrál velice důležitou roli, abychom se dostali do tohoto stádia. Ale co zaručuje dál to nasazení? a jak, a to je ještě důležité, zajistit udržitelný politický, eh, udržitelné politické zapojení a udržitelnou politickou vůli. V tomto směru je Evropský parlament stále ještě velice ve hře a jeho práce neskončila. Musíme zakonči, eh, zajistit, abychom šli kopředu a ne eh, zpátky. A vy jako členky a členové Evropského parlamentu musíte neustále tlačit na Evropskou eh, komisi a na členské státy, klást jim otázky a eh, eh, vytvářet tlak, aby plnili své sliby a své závazky. Takže strategie zdaleka ještě neskončila. Budeme muset zajistit, aby v další strategii oblasti lidských práv tato problematika nebyla zapomenuta a aby nebyla zapomenutá, až budete pracovat na novém akčním plánu v oblasti genderu. A teď, když se podíváme na konkrétní implementaci, eh, tak tady bych chtěla eh, říci, že tady máte určité konkrétní eh, body, které můžete k evropským institucím vznášet velice rychle. Nejprve, co se týče sběru údajů. Evropská unie se v tomto směru pozitivně posunuje, jsou tady určitá E, určité počty studií, které jsou realizovány, ale, protože ale tady existuje. Musíme zajistit, aby e, takováto e, takovéto materiály, když už jsou zadány Evropskou komisí a dalšími agenturami eh, byly vypracovávány relevantními profesionály, aby byli eh, tito lidé skutečně tlačeni k tomu, aby pracovali do hloubky. A tady jde o to vytvářet určité procedury a metodologie, aby ty skutečně nejpovolanější, nejvzdělanější, nejzkušenější se v tomto směru v těch studiích angažovali. A teď ještě prevence. Je zásadní zajistit, aby tady prevence byla dotována dostatečnými zdroji. Víte, že toto je důležité. Potřebujeme zdroje právě v této konkrétní oblasti. Musí to být takové zdroje, které se především budou e, cílně e, směřovat k těm nejpotřebnějším komunitám. Jak změnit e, postoje, chování, to jsou prostě <clears throat> témata, kde ty výsledky neuvidíte do dvou týdnů. Tady to jsou dlouhodobé záležitosti a já bych velice ráda Eh, také vás seznámila s některými pracovníky naší sítě, kteří pracují právě v té oblasti prevence v jednotlivých komunitách. Další téma podpora e, dodržování pravidel. I zde v této oblasti existují určité projekty, máme platformu, e, která se zabývá, směřuje na určité profesionály v oblasti legislativy, práva, médií a tak dále. Ale vy budete klíčoví hráči, abyste tlačili evropské, e, evropské instituce a členské státy k dodržování směrnic, konkrétně směrnice o poskytování azylu cílu, protože ta hovoří právě o specifické podpoře těch eh, kategorií eh, občanů, kteří jsou předmětem zvlášť eh, velkých velkého nedodržování eh, lidských práv. Pak je tady ještě mnoho dalších výzev. Musím říct, že vy jste ve svých otázkách už tyto věci zmínili a chtěla bych požádat poslankyně a poslance, aby v těch otázkách šli ještě dál a aby Evropskou komisi opravdu eh, tlačili k dalším informacím o persekuci žen a dětí. Eh, musím říct, že toto je velice, velice důležité. Největší zájem dítěte musí opravdu se promítat ve všech našich snahách. A úplně poslední bod, který se týká vnější eh, činnosti. Rok 2015 bude velice zásadní pro rozvojovou agendu a NGM by nemělo být zapomenuto a opomenuto při diskuzi o udržitelných pravidlech a musí se také objevit e, při vypracovávání těch závěrečných dokumentů a, neblahých, a boje proti neblahým praktikám. Jsou tady určité dokumenty, které již implementovány byly, ale mohli bychom udělat mnohem víc. Například by bylo dobré, kdybyste se ptali, služby pro vnější činnost, jak to vypadá E, s tím, jak pracují e, lidé ve stálých zastoupeních v této oblasti, která je pro nás tak zásadní. Toto je několik bodů, které jsem s vámi chtěla rychle <clears throat> tímto způsobem probrat, představit vám naší síť, která má opravdu řadu profesionálů, kteří se velmi aktivně angažují e, ve všech těchto oblastech a budu také připravena a ráda odpovím na všechny vaše dotazy. Děkuji. Děkuji paní Petipa. Děkuji za vaše expoze. Myslím, že jste nám řekla řadu velice podnětných věcí. Teď je před námi další eh, řečnice a pak budeme eh, postupovat dále. Pak bude následovat diskuze. Teď dám tedy slovo paní Andreje Vonkeman, hlavní reference Evropské kanceláře Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Prosím, máte slovo, paní Vonkeman. Yes, good morning. Um, first of all... Dobré ráno. Dovolte, abych nejprve poděkovala vašemu výboru za tuto příležitost, za to, že se tady Evropská kancelář úřadu pro vysokého komisaře OSN pro uprchlíky může takto představit. SGM eh, je, je proti ne, eh, po, pošlapávání lidských práv a e, musíme říct, že konkrétně mutilace ženských e, orgánů je něco, co do toho e, spadá. Je to hluboké pošlapávání lidských práv žen, dívek a dodržování těch základních pravidel a norem v oblasti lidské důstojnosti a také to velmi napadá rovnost mezi pohlavími. Pokud bychom se teď měli podívat trochu na statistické údaje, tak my jsme v roce 2012 a 2013 provedli řadu eh, šetření eh, k, eh, v řadách žen a dívek ze zemí, kde je toto prováděno a došli jsme k číslu 20 tisíc eh, žen a dětí, to znamená eh, velice vysoké čísla. V průběhu let jsme zaznamenali vzrůstající tendenci eh, žen a dětí uvnitř Evropské unie, které pocházejí z zemí, kde se to mrzačení praktikuje. Takže zde vidíme Například situace 2014 je taková, že ten nárůst je velice patrný. Na konci září v loňského roku tady bylo již 22 500 eh, žen a eh, dívek, které eh, pocházejí z takzvaných zemí EGM, to znamená zemí, kde se praktikuje mrzačení ženských pohlavních orgánů. A je to nárůst oproti e, předchozímu roku velice patrný. Zde vidíte graf e, tam, kde, jsou, e, kde je ta křivka vytečkovaná, to je tedy prognóza do budoucích e, měsíců. Ta žlutá ukazuje e, počet žen a dívek, které e, tedy hledali azyl v zemích Evropské unie a pak je tam také e, křivka ukazující počet žen a dívek ze zemí e GM a ta také narůste, narůstá. Takže pokud bychom toto srovnali s celkovým počtem žadatelů o azyl, tak vidíme, že v roce 2013 to bylo nějakých 350 tisíc žádostí v Evropské unii mužů a žen a v roce 2014 to už vidíte, že na konci září je ten počet žadatelů 413 225. A hlavně e, se tady objevují národnosti e, jako Syřané a Eritreané e, a to eh, je eh, ten druhý, eh, ta druhá kategorie je také země praktikující EGM. A teď, když se podíváme na, podíváme na počet žádostí na konci září, tak celkový počet je přes 400 tisíc a je to teda zase prakticky 8 žadatelů eh, o azyl v Evropské unii jsou ženy a dívky ze zemí praktikujících mutilaci ženských pohlavních orgánů, poměrně vysoké číslo. Takže tady je seznam těchto států, je jich zhruba 30. Pak jsou tady ještě další země, kde například eh, Eh, je to eh, již medicalizováno v řadě eh, zemí Asie, Irák, ten tady není uveden, protože to se týká pouze Kurdistánu, takže to zase není až tak vypovídající údaj. My jsme se soustředili na ty země, kde je ta mutilace poměrně široce rozšířena a to je tedy především ten případ, kde je to jak 80, zhruba 80%. Takže Eritrea, to už jsem vlastně před chvílí také říkala, když jsem hovořila o počtu žadatelek o azyl v roce 2013 a 2014, ten počet je značně vysoký, tak abyste měli prostě určitý širší pohled, určitou perspektivu odkud ty ženy a dívky pocházejí a e, kolik jich je. A teď, jaké e, ženy a dívky to jsou, jaký je její profil, proč žádají o azyl v Evropské unii. Jsou to ženy a dívky, které doslova prchají ze svých zemí, e, protože se obávají právě toho, toho té mutilace té ženské obřízky. A hledají e, vlastně ochranu, mezinárodní ochranu. A e, pak je to také často aktivita rodičů, která, kteří nechtějí, e, to, aby jejich dcery postupovali eh, tento zákrok a ty eh, ženy eh, a dívky se nemohou opřít o nějakou legislativní ochranu ve svých vlastních státech. Pak jsou to také ženy a dívky, na které se tlačí v jejich komunitách a zemích, aby tu obřízku si provedli sami a oni odmítají. Pak jsou tady ty dívky a ženy, které již tu obřízku prodělali a například eh, eh, tyto ženy a dívky se někdy eh, bojí vyčlenění ze svých komunit. Takže to, to jsem chtěla ilustrovat, ty dvě dimenze hledání E, asilu. E, jsou to tedy e, nejenom ty ženy a dívky, které se chtějí obřízce vyhnout, ale také ty, které musí žít s těmi důsledky. Evropská unie na sebe vzala určitou svoji odpovědnost komise i parlament a také členské státy a e, prostě došlo tady za posledních několik let k řadě e, kroků a samozřejmě Evropský e, parlament přijal usnesení v této věci v roce 2011, pak je tady směrnice o obětech, která také obsahuje řadu důležitých ustanovení právě k této tematice, pak je tady také zpráva EG, která je velice zásadní a která obsahuje řadu konkrétních údajů, pak je tady také Eh, ten eh, zákaz eh, který, je, eh, který vydala Evropská unie a pak je tady úmluva z Istanbulu. Takže jsou tady určité důležité kroky, která, které Evropská unie realizovala v této oblasti a také eh, v oblasti azylu eh, jsme zaznamenali určité důležité kroky jak ze strany Evropské komise, tak ze strany Evropského parlamentu. Došlo tady ke schodě ohledně některých ustanovení. Je tady také směrnice o kvalifikacích, která ustanovuje určité parametry pro členské státy v tom smyslu, kdo bude e, vlastně e, těžit z mezinárodní ochrany a pak je tam konkrétní ustanovení o FGM, to znamená o té motivaci ženských orgánů a to je velký krok e, ku předu. Pak je tady samozřejmě směrnice o azylu, aby tak bylo zajištěno, že všechny ženy mají přístup k tomuto Eh, k tomuto řízení, i když jsou eh, samostatné, i když jsou jako doprovod svých eh, rodin. Pak je tady také další směrnice o podmínkách přijetí, tam jsou velice důležitá ustanovení o zaměřená na gender, a e, na e, ženy a dívky, které prodělali obřízku, která je opravdu vnímána jako E, určitý způsob mučení. E, další důležité téma je, jsou specifické e, potřeby žen a dívek, které musí být zohledněny konkrétními kroky. Takže s tímto rychlým výčtem jsem chtěla jenom ukázat, že tady určité aký komunitární existuje. My jsme v roce 2013 realizovali takovou studii, protože jsme si uvědomili, že přes všechen výzkum, který byl proveden, tady není dost údajů o ženách a dívkách, které hledají azyl, eh, které prodělali abřízku a hledají azyl v unijních státech. Takže eh, vypracována byla taková statistická analýza, která se nazývá Příliš mnoho bolesti, Too Much Pain, a je tam opravdu obrovský objem údajů a informací eh, o této komunitě. Ve zprávě a tady musím učinit takovou poznámku, e, jsou vlastně údaje z let 2008 až 2011, takže tady vlastně není zohledněna ta úplně nejposlednější dynamika vývoje. Asi 10 e, e, žadatelů o azylu je z zemí, kde se vlastně provádí ta obřízka, které směrují do Belgie a Německa a více jak 20% do Francie, Finska, Řecka, Irska, Nizozemí, Španělska, Švédska a Spojených, eh, Spojeného království. Do Itálie a Malty tam je to 90%, eh, je to zbylých 60% žadatelek. Jak jsem řekl, je to prostě období 2008 až 2011, to znamená, že si můžete učinit určitý obrázek a e, jak vidíme, jsou tady státy e, především jako Malta a Itálie, kde se soustředují ty žadatelky, ty jsou na té úplně e, největší úrovni co do procent a jak se ty žádosti o azyl vlastně spojují s e, tou konkrétní obřízkou těch žen a dětí. E, tak e, my jsme se dívali na ty žádosti a na ta rozhodnutí, kdy FGM byl hlavním motivem pro poskytnutí mezinárodní ochrany. Snažili jsme se to také rozprostřít po jednotlivých státech, ale v této oblasti ještě je ten výzkum poměrně na začátku a měli bychom se mu více věnovat. A potom ještě určité, určitá prázdná místa. Elisa už něco takového zmínila. Tady je skutečně eh, velká potřeba lepších statistických údajů, eh, segregované údaje a také eh, vědět, kdo žádost podával, zdali je to muž či žena, zdali tady dochází k opakovaným žádostem od jedné osoby. Tato, tento typ údajů zatím k dispozici není. Rovněž je velice důležité, aby při přijetí byly vlastně umožněny ty adekvátní reakce chce, aby e, prostě e, ženy a e, dívky, které za sebou obřízku mají, aby se jim dostalo té adekvátní reakce a péče. Rovněž v tom systému poskytování asilu je ještě třeba učinit mnoho, aby bylo možno lépe mapovat ty jednotlivé fáze, ty, ta interview, ty pohovory a aby se více informací z těch i e, o těch žen a dívek získalo ohledně těch praktik realizovaných e, v jejich domovských státech. co, e, zatím tyto informace nejsou k dispozici a ani ty ženy a dívky nevědí přesně, jak postupovat v, této, v tomto ohledu je zapotřebí větší osvěty. Pak jsou tady další nedostatky, informace právě o těch zemích původu a když žena e, či dívka dostane tu e, ochranu, e, tak například rodiče ne vždy dostanou, obdrží stejný statut. V tomto je tedy ještě hodně, hodně místa prostoru ke zlepšení situace. Takže teď eh, samozřejmě eh, je zapotřebí, aby ta eh, dimenze azylu byla také zohledněna příslušnou komisařkou. Tady jde o to, aby se e, v této oblasti ještě učinilo hodně zlepšení. Pro nás například by bylo důležité, abychom věděli, jak probíhá implementace směrnice o kvalifikacích, jak je toto monitorováno a zdali e, tady se chystá nějaká zpráva o implementaci směrnice o kvalifikacích a jak je v tom zohledněn i tento aspekt žen a dívek, které prodělali FGM a e, pak eh, ještě více eh, zmapovat tu situaci práv eh, žen a dívek hledající azyl. A správná transpozice těch aký v oblasti azylu je také víc než žádoucí. My doufáme, že i váš výbor v tomto směru může hrát důležitou roli a po, že by mohl podpořit Vysokého komisaře pro uprchlíky i v této oblasti. Já vám děkuji za pozornost. Muchas gracias también por su presentación. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Myslím, že byla velice užitečná pro nás všechny, protože to nám pomáhá zaměřit se na body, a otázky, kde bychom měli ještě hodně zapracovat, zvláště v asilové politice. Máme nyní čtvrt hodiny na řadu otázek, na které naše eh, dvě řečnice mohou pak odpovědět. Prosím, kleďte velice přesné otázky a máte dvě minuty na vystoupení. Pokud chceme, aby všichni se mohli vyjádřit. Paní Malaj. Děkuji mnohokrát. Je opravdu úděsné uvědomit si, že v Evropě máme 500 tisíc žen v Evropě, které toto musí zažít. Je to skutečně dramatický zásah do těla. Mám jenom dvě minuty, proto bych chtěla položit dvě otázky. První otázka je následující. Jak můžeme zabránit tomu, aby rodiny v Evropě, které zde žijí, a které pocházejí z určitých kulturních kruhů a přicházejí tedy do Evropy. A přitom víme, že v těchto kulturách existuje tato, tento postup u malých eh, děvčat, které pak nemohou mít žádný sexuální život. Jakým způsobem můžeme zabránit tomu, aby k tomu nedošlo, pokud tato rodina je již v Evropě, aby nedošlo k tomuto zákroku. Lidé musí spolupracovat. Mohou to být lékaři. Samozřejmě i ty mohou tvrdit, nebo ty rodiče mohou tvrdit, že to patří do jejich kultury. Ale bylo by možné, aby například eh, určitý lékařský personál se na to specializoval, a eh, aby tedy měl k dispozici určité údaje. FGM neexistuje jakoby samo o sobě. Souvisí to také s tím, jakým způsobem se přistupuje k ženám. Víme, že v Evropě jsou lidé, kteří pocházejí z jiných tradic a mám na mysli především muže. Jak je možné mm, přesvědčit muže, ale samozřejmě také ženy ohledně rovnocenosti mezi pohlavími. Nějak je přesvědčit, že je nutné eh, postupovat stejným způsobem, že je nutné zde dbát na důstojnost. Není možné, aby práva žen byla pošlapávána a zraňována. Jenom tam věc je teď, že pokud přichází do Evropy pak musí akceptovat skutečnost, že ženy a muži mají stejnou důstojnost jako lidé a v takovém případě je nutné se vzdát určitých tradic. Co si o tom myslíte? Děkuji. Paní předsedkyně přerušuje vystoupení. Prosím dvě minuty, jinak se vám nepodaří, aby všichni vystoupili. Máte slovo. Když dovolíte, já musím říci, že jsem velice ráda, že máme možnost dnes si toto vyslechnout, protože právě otázka FGM u žen a děvčat by nestala na pořadu dne, eh, kdybychom se tak aktivně nezasazovali za eh, práva žen. Já pracuji v parlamentu již deset let a vždy jsem se zasazovala za to, aby toto téma bylo na pořadu dne a proto jsem ráda, že o tom dnes hovoříme. Velice často jsem konfrontována eh, s plačícími lékaři ze severu Švédska, kteří mi říkají, jak je možné, eh, že ženy a dívky jsou v takovém stavu, když za námi přicházejí je opravdu nezbytné, abychom zajistili také dobré společné vzdělání pro všechny. Jakým způsobem je možné přispět k tomu, aby i lékaři byli lépe připraveni. Velice často jsou pouze šokováni, když vidí takovéto dívky a ženy. Vy jste hovořila o asilové politice a také o otázce toho, zda ženy, ale především děvčátka která jsou eh, vystavena tomuto nebezpečí FGM. Eh, jak v této situaci je možné postupovat? Jak to vypadá? Samozřejmě, my se musíme zabývat tím, zda je možné eh, také pečovat o ty ženy zde Další řečník. Budu se snažit být co nejvstručnější. Děkuji za vaši prezentaci a děkuji našemu výboru za tuto diskusi. E, klíčové věci, kterých jsem si všimla během posledních dvou let, jsou ty, že tady dochází k skutečné změně, že se o tom hovoří. A hovořit o tom, to je nejlepší cesta ke změně, e, protože toto se dělá stovky let a ve Spojeném království máme ministra, který eh, byl dostatečně statečný, aby prostě eh, se proti tomu nahlas ozval a něco proti tomu udělal. A myslím si, že by se toto mělo více stíhat. Tady v současné době probíhá ve Spojeném království jednotí eh, stíhání, to se netýkalo obřízky, ale o eh, s eh, úhradě ženských zaměstnanců. Takže ta situace se začne řešit jedině tehdy, kdy dívky budou moci o tom hovořit. A to chce, abychom my všichni o tomto mrzačení mluvili nahlas, abychom o tom Eh, my všichni, nejenom skvělí řečníci jako vy, my všichni musíme o tom stále mluvit, aby se to konečně posunulo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Berneo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také oběma řečnicím, které vystoupily. Údaje, které nám předali, jsou velmi zajímavé. Já mám dvě konkrétní otázky. Existuje obrovský rozdíl mezi počtem případů, které jsou řešeny u soudu, pouze 41 takovýchto soudních pří existuje. A přitom hovoříme o 500 tisících obětí a o 180 tisících, které jsou vystaveni tomto nebezpečí FGM. Co bychom měli požadovat na členských státech proto, aby ženy mohli obvinit eh, pachatele a proto, aby tyto věci se řešily u soudu. Myslím si, že ženy musí být více emancipovány, musí se stát aktérem eh, tohoto osudu. Pak se hovoří o teritorialitě. Říká se, že je nutné stíhat tyto trestné činy také v zemích mimo Evropskou unii, kde jsou tyto eh, činy páchány. A přitom ani evropské Eh, země, evropské členské státy toto nečiní. Co může komise v tomto případě udělat? Děkuji mnohokrát. Pan, pane Sebastian Paninovič, mám také velmi krátkou otázku. Vy jste expertka. Eh, já bych chtěla vědět, zda se domníváte, že je smysluplné, aby při lékařském vyšetření a při převzetí uprchlíků se speciálně vyšetřovalo FGM. Zda toto bylo provedeno či nikoliv. Na jedné straně by to bylo dobré pro statistiku, bylo by dobré vědět, co se stalo, jaké ženy k nám přicházejí. Na druhé straně je to eh, samozřejmě mm, problematické z hlediska tohoto vyšetření FGM, z hlediska relevantnosti této oblasti. Takže já bych ráda znala vaše posouzení této otázky. Děkuji mnohokrát za vaši preciznost, paní. Paní Arena má slovo. Děkuji také velmi stručně. Já jsem si nemohla vyslechnout eh, celá vystoupení, samozřejmě, že si přečtu tuto zprávu. Mám dvě věci, jednak asilová politika. My máme politiku mm, vyhošťování do takzvaných eh, mm, jistých zemí. A co se týče FGM, my vidíme, že některé země vyvinuly velké úsilí eh, z hlediska mm, eliminace FGM. Většinou ze statistického hlediska to vypadá, že některé země jsou na tom lépe. Ale v těchto zemích, kde to tak vypadá, jsou přesto eh, určité regiony, kde se FGM e, praktikuje. A tvrdí se, že tyto země jsou jisté, tyto e, ženy jsou posílány do těchto zemí a přitom tam v některých oblastech se FGM praktikuje. Takže jak je to s definicí takzvaných jistých zemí? A dále dobrovolný návrat. Víte, že existují dohody z hlediska dobrovolných návratů žen. Víte, že se to zdůvodňuje ochranou těchto zemí z hlediska původu. Jakou záruku zde máme z hlediska ochrany žen před FGM? Děkuji. Děkuji, paní Reno. A předtím, než předáme slovo našim hostům, chtěla bych říct, že obě prezentace vám budou poslány e-mailem tak abychom mohli využít tyto informace v naší práci. Máte eh, dvě minuty. Perfecto, pues eh, en primer lugar para, para... To je výborné. Paní Petřípá má slovo. Yeah, just quickly, and I'm sorry because... Tak jenom stručně, já se moc omlouvám, já budu muset ještě na jinou konferenci, která se koná na stejné téma dnes, takže jenom stručně se pokusím odpovědět. Tak tam byla otázka ohledně prevence a co můžeme v této oblasti udělat. Já bych chtěla zdůraznit, že co se týče prevence, je důležité naplánovat akce, které jsou přímo zaměřené na dotčení dotčené komunity. To není uh, otázka vymyšlení kola. Jde o to zjistit v jednotlivých zemích, kde jsou tyto skupiny, kdo to jsou a plánovat projekty právě s nimi. A některé příklady najdete v tom průvodci uh, po umluvě o zamezení FGM. Co se týče vzdělávání, tady také to je věc, po které apelujeme a zase to není nic, že bychom začínali z nuly, stačí využívat to, co existuje a chtěla bych zvlášť připomenout eh, e-learningový kurz eh, sítě e, eh, NFGM a tento kurz existuje v různých jazycích, ta školení existují, stačí se podívat, co třeba co dělají v jiných zemích a můžeme se podělit o existující praxi a to je také úkolem Evropské unie, aby financovala takovéto aktivity. A e, díky financování takových platform, což Evropská unie už dělá, tak je potřeba, aby také se zapojily členské státy tak, aby se to dostalo do všech e, relevantních osnov ke všem relevantním profesionálům. Takže členské státy mají určité povinnosti, které vyplývají z istambulské úzmluvy, z asilové směrnice a tak dále a to mohou právě prostřednictvím tohoto vzdělávání e, zajistit tím, že si vyškolí dostatečné profesionály. Co se týče stíhání těchto pra, e, úkonů a možnosti dostat se k soudu. To se netýká jenom FGM a proto já zdůrazňuji, že je potřeba prosadit, aby každý eh, zásah kaž, eh, typu obřízky byl eh, součástí celkového uvědomění žen a o tom, jaké mají, jaká mají práva, že prostě nej, ne, ne, nemusí akceptovat E, nějaké zásahy proti své vůli a tak dále. A to je tedy otázka uvědomělní. A poslední věc, která se týká zdravotních prohlídek, to je velice těžká otázka, která vedla k velice kontroverzním reakcím. Já bych byla velmi opatrná s využíváním zdravotních lékařských prohlídek, protože to může vést k ještě k druhotné ehm, jaksi viktimizaci žen a dívek. Takže já bych ráda řekla více, ale bohužel musím už jít, ale jsem mm, připravená se setkat ehm, jaksi osobně s každým, kdo bude mít zájem. Můžeme si pohovořit o tom, co mohou europoslanci udělat. Máte na mě kontakt a já se mm, budu moc těšit, že o tom budeme dále jednat. Děkuji. Děkuji. Señora Bonkeman tiene, tiene la palabra. A nyní dávám slovo eh, paní Bonkeman. Takže v první otázce jak eh, zabránit eh, těmto obřízkám v kulturách, kde jsou takto zakořeněné. Ono to souvisí i s některými dalšími otázkami, Podstatný je, podstatné je, že eh, například OSN má také zkušenosti z uprchlických táborů a tam je potřeba pracovat s těmi eh, komunitami, je potřeba jim vysvětlit, že to je velice škodlivá eh, praxe, že jsou to velice škodlivé zásahy a jaké to má tedy ty škodlivé dopady a tak dále a prostě to s těmi lidmi projednat a vysvětlovat jim to a tam vidím také paralelu třeba, když se podíváme na oprchlická centra a v evropských zemích, to jsou právě také příležitosti k, ke zlepšení jejich informovanosti a jde o to nejenom hovořit k ženám a dívkám, ale také k mužům, aby eh, toto chápali a pak eh, ukazovat praktické, praktické pří... a máme tedy ty praktické příklady z uprchlických táborů, mm, a kde i třeba se také hovoří s náboženskými vůdci, kterým, které je potřeba informovat o tom, aby oni přispěli k zamezení e, této škodlivé praxe. Ano, musíme a jak říkala tady kolegyně, musíme o tom hlavně mluvit, samozřejmě. A to se hodně změnilo v uplynulých letech. A jsem velmi překvapená, že i na půdě Evropské unie, mm, e, jak si tato hrozba přetrvává v afrických komunitách tady žijících a skutečně mluvit o tom je klíčové. A k poslední otázce, co se týče medikalizace, já nejsem odbornice na toto téma, ale medikalizace této, těchto výkonů není řešením. Ale abych odpověděla na otázku paní Iriny, co se týče uh, vy, uh, navracení uprchlíků třeba do takzvaných bezpečných zemí, uh, to je otázka, protože některé země mohly být klasifikovány jako bezpečné, ale jak tady už zaznělo, existují tam určité lokality, určité kapsy, kde toto riziko je eminentní a proto e, není e, je, je, je potřeba mít daleko přesnější informace nejenom o celé zemi, ale o tom, které etnikum, které lokality, kde se tedy um, tato um, praxe může vyskytovat. A uh, například pokud žadatelka o azyl eh, má, jak si, pokud se její žádost zamítne, tak eh, jestliže by měla být vracena do země takzvaně bezpečné, ale eh, teď jde například o to, jestli pojede zpátky sama se svou dcerou, tak je dost nepředstavitelné, že by se třeba mohla vracet do nějaké jiné lokality, než odkud pochází, například v Somálsku eh, vrátit se do jiné části, kde jak si žije jiný klan, tak sama žena s dcerou nemůže se prostě vrátit do bezpečné zóny své země původu. Čili to jsou věci, které vyžadují ještě další výzkum a například eh, připra- se připravují různá, různé manuály pro uh, žadatele nebo uh, v, v případě osob, které jsou oběti genderově motivovaného násilí, tak pro ně určitá specifická pomoc. To jsou všechno naprosto nezbytné věci. Muchas gracias, señora Bonkeman, por, por estas... Děkuji, paní Bonkemanova za všechna tato vysvětlení. Ano, myslím, že jsme opravdu měli e, možnost tady vést vysoce zajímavou rozpravu e, k velmi důležitému tématu a doufám, že budeme mít také příležitost a možnost v této debatě pokračovat v únoru během plenárního zasedání. Je velmi pravděpodobné, že k tomuto tématu e, rozprava bude. Takže velice vám děkuji, vážená paní, za eh, vše, co děláte v rámci vaší organizace a samozřejmě, že náš výbor je k vaší dispozici pro další spolupráci ve všech oblastech, eh, která, eh, které nám rovněž připadají velmi zásadní jako příležitost pro vymícení těchto neblahých praktik. Dvě, tři minuty e, přestávka, abychom mohli nechat vstoupit e, další hosty a proběhla debata o lotyšském předsednictví. Il n'y a pas de problème. No, non, mais non, non. <laughs> Oui, il est aussi là-dessus, donc tu pourrais l'avoir si tu as une... Oh, 14. Queridos colegas, vamos a, a dar comienzo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak budeme pokračovat. A před námi je další bod na pořadu jednání. a e, na tento bod jsme si rezervovali celou hodinu času. Jedná se o představení programu předsednictví rady lzyšským ministrem e, sociálních věcí, panem Uldisem Augulisem. Takže bude to představení a následně výměna názorů v rámci e, pravidelného představování jednotlivých oblastí a programů práce v jednotlivých výborech Evropského parlamentu na e, začátku každého předsednictví. Takže ministr sociálních věcí, který je e, zodpovědný za oblast rovnost mužů a žen je zde mezi námi a já chci panu ministrovi Augulisovi poděkovat za to, že je ochoten se zúčastnit. Máte nějaký omezený čas, pane ministře? Dáme vám zhruba 15 minut na tu první prezentaci a následně by se kolegyně a kolegové na vás obrátili se svými dotazy, případně okomentovali vaší eh, prezentaci a vy pak budete mít samozřejmě ještě v závěru větší prostor. Takže prosím, máte slovo. Neptát. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, poslanci, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí že dnes vás mohu seznámit s priority lotyšského předsednictví z hlediska rovnocenosti pohlaví. To nejdůležitější, co bych vám dnes chtěl v této souvislosti sdělit v tak krátké době, eh, jsou některé následující připomínky. Rovnost mezi muži a ženami je velmi rozsáhlé téma a my máme vlastní vnitrostátní eh, přístup z hlediska integrace eh, v oblasti různých politických přístupů. Problém eh, rovnocenosti mezi muži a ženami je problém, který by měl být začleněn do nejrůznějších politických přístupů Nejdůležitější oblastí je zaměstnanost, sociální politika a zdraví a samozřejmě také spolupráce v oblasti rozvoje. A když dovolíte, nyní bych se tedy soustředil na některé podrobnější aspekty tohoto zaměření. Nejdříve bych se rád věnoval otázce zaměstnanosti a sociální politiky, protože to spadá do kompetence výboru EPSCO a také příslušné rady EPSCO. A v této oblasti bychom měli zajistit trvale udržitelný inkluzivní trh práce. To je velice důležité, protože bychom chtěli přispět k posílení evropské ekonomiky a zároveň bychom chtěli respektovat eh, demokratická lidská práva. Zaměstnanost žen v této souvislosti nabývá zvláštní, zvláštního významu. Je to také důležité v souvislosti strategie Evropa 2020 a v souvislosti s cíly, které jsou tady stanoveny z hlediska zaměstnanosti a sociální politiky. A také z hlediska boje proti vykořenění a proti chudobě. Jaká je situace zaměstnanosti žen mezi 20 a 64 lety? Je v průměru takových 20 menší než u mužů a to je eh, nepostačující výsledek. Jaké jsou tady překážky? Jednak nepostačující možnosti zajistit péči o děti, to znamená mít k dispozici příslušné služby z hlediska péče o děti a podpory života rodiny. Navíc je nutné pomáhat oběma rodičům a v tomto smyslu by také otcové měli mít větší podíl na řízení domácnosti. Lotyšské předsednictví v tomto ohledu se chce věnovat eh, závěrům, které se týkají inkluzivního zaměstnávání. To jsou závěry, které mají velký význam z hlediska EPSCO a my v této souvislosti vypracujeme konkrétní návrhy ohledně zaměstnanosti. Chceme předložit eh, konkrétní návrhy z hlediska odstraňování překážek, které existují v otázce zaměstnanosti žen, tak aby ženy mohly mít větší podíl na trhu práce a aby se odměňovali stejným způsobem jako muži na trhu práce. Rozdíly v, ve mzdách na trhu práce mezi muži a ženami představují velkou překážku a z hlediska rovnocenosti pohlaví je to vážná otázka, kterou musíme řešit, musíme snižovat tyto rozdíly. A tyto eh, rozdíly z hlediska odměňování mají obrovské eh, důsledky. A proto chceme pokračovat v práci, která byla již zahájena na úrovni rady a chceme se zvláště věnovat otázkám, které byly zatím nedostatečně zohledněny. Především se můžeme zmínit také o rozdílech z hlediska důchodů mezi ženami a muži. Vidíme, že bohužel chudoba má stále ženskou podobu. A rozdíly v důchodových nárocích sehrávají také velkou úlohu. Ženy mají o 38% průměru méně důchodu než muži. A proto lotyšské předsednictví by chtělo vypracovat dokument pro radu EPSCO, z hlediska této problematiky a snižování těchto rozdílů mezi důchodovými nároky. Toto je velmi důležité, zvláště z hlediska těch eh, kategorií um, seniorů. A je nutné toto dostatečně zohledňovat. Evropská komise také vypracuje příslušný návrh, tak by bylo možné se pustit do řešení této otázky společně ve spolupráci s Radou EPSCO. Co se týče legislativy, Lotické předsednictví ve spolupráci s komisí se pokusí vypracovat návrh směrnice z hlediska dostatečného zastoupení žen v řídicích orgánech kotovaných společností. I zde konstatujeme rozdíly. V současnosti je to tak, že co se týče kotový, kotovaných eh, společností, ženy jsou zastoupeny pouze v míře 18 Existují rozdíly v představách jednotlivých členských států ohledně toho, jak zde zajistit eh, vyvážené postavení. Lotyšské předsednictví by chtělo eh, zde podnítit diskusi tak, aby se sjednotily tyto přístupy z hlediska členských států. Přejeme si integrovaný a mezioborový přístup k řešení eh, této problematiky. To je přístup lotyšského předsednictví. A co se týče EPSCO, chtěl bych se ještě krátce zmínit také o otázce zdravotnictví. Tady klademe velký důraz na zdravý životní styl. V květnu v Rize se bude konat konference na vysoké úrovni a tam se bude hovořit o zdravé výživě, o pohybu a také o rovnoceném postavení mezi děvčaty a chlapci. Také v zahraniční politice Evropská unie se snaží zaintegrovat cíle rovnoceného postavení obou pohlaví. A i v této otázce lotyšské předsednictví eh, bude věnovat velkou pozornost rovnocenému postavení obou pohlaví. V této souvislosti je nutné se také zmínit o eh, programu eh, rozvoje po roce 2015. Rádi bychom posílili možnosti žen uplatnit se ve společnosti. To je velmi důležitý bod pro agendu po roce 2015, také v souvislosti s pekinskou eh, agendou. A v této souvislosti bychom chtěli zapojit do řešení této otázky také nevládní organizace, v tomto duchu budeme tedy organizovat konferenci v květnu eh, v Rize, tak, abychom ženám usnadnili přístup na trh práce. Tak jako předchozí předsednictví, i my budeme zastupovat Evropskou unii na jednání OSN v New Yorku, které se bude zabývat postavením žen. V březnu 2014 agentura pro eh, lidská práva zveřejnila určité údaje, které nám ukázaly, že násilí páchané na ženách i v Evropské unii představuje závažný problém. Každá třetí žena v Evropské unii trpí násilím. A nejlepší způsob, jak se postavit proti tomu, je zajistit rovnocenost žen de juro a de facto. A i na to byly zaměřeny priority lotyšského předsednictví z hlediska zajištění vyváženého postavení mužů a žen. A snažíme se také v tomto směru přispět k ekonomické emancipaci žen. To je správný postoj pro snižování násilí páchaného na ženách. Na závěr bych chtěl říci, že je nutné poděkovat komisi a také agentuře, která se zabývá touto otázkou, za práci, která byla vykonána. A nyní jsem vám k dispozici, abych zodpověděl vaše případné otázky. Děkuji. Pane ministře, a ještě dřív, než začneme s eh, jednotlivými příspěvky, eh, bych eh, si dovolila využít příležitosti a položit dotaz vám. V minulém týdnu v rámci rozpravy k předsednictví jsme hovořili o různých věcech a já jsem přišla s takovou myšlenkou. A docela by mě zajímalo, jaké je k tomu Eh, jaký je k tomu názor předsednictví, konkrétně vás, pana ministra. Hovořím o směrnici o mateřství. Byl to jeden z návrhů, který přišel od Evropské komise, který by měl eh, být stažen eh, vzhledem k administrativním problémům. V minulém týdnu se hlasovalo o pracovním programu Evropské komise a samozřejmě nedospěli jsme k nějakému usnesení, ale e, jsou tady určité konkrétní otázky, například tato. A Evropský e, parlament se vyjádřil proto, aby tento návrh zůstal na stole. Myslíte si, že by tady mohla být nějaká iniciativa, například vytvoření určité pracovní skupiny e, s triem předsednictví? abychom se podívali, zdali je možno alespoň rozpravu uvnitř rady eh, s parlamentem eh, otevřít. Takže tolik je dotaz z mé strany a teď dotazy eh, kolegyň a kolegů. Nejprve paní Morvaj a jak jsem řekla, na tuto tento bod máme hodinu, pak budeme muset přejít k dalšímu bodu na eh, pořadu jednání, eh, takže bych eh, prosila všechny kolegyně a kolegy, aby byli struční. Paní Morvaj, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající, pane ministře, jako maďarka, žena, vždy doufám, že když tady jsou země, předsednické země z zemí bývalého e, východního bloku, takže možná budeme moci diskutovat e, upřímněji o hlubokých rozporech e, dělení, které existují uvnitř Evropské unie stále, nejenom mezi muži a ženami, ale i mezi novými a staršími členy unie. Takže když hovoříme o e, světě práce v evropském kontextu, v unijním kontextu, a vy říkáte, že je to jedna z vašich e, priorit, tak se nemůžeme vyhnout e, ob oblasti či tématu migrace zvenčí a také uvnitř Unie. A já si myslím, že toto je problém stejného rozměru jako e, jiné. Když se podíváme v Maďarsku na oblast nezaměstnanosti, tak e, například řada žen je tlačena k tomu, aby opustili své země původu. Platí to Maďarsko, ale pravděpodobně i pro Lotyšsko a další země. Tyto ženy musí odejít ze svých domovů, opustit rodiny a děti a hledat si práci v západních e, členských státech, kde přijímají mají nejrůznější, často podřadné práce, eh, uklízejí, hlídají děti, starají se o seniory, eh, takže my se zajímáme o zem mimo Unie, ale toto je vlastně situace, která platí i pro členské státy Evropské unie. Jaký dopad to má na životy těchto žen? A kdybych měla eh, využít té staré starobylého výrazu hlava rodiny, e, tak řada těchto hlav je pak ponechána sama sobě a e, ty e, často se pak ženy, které zase jsou opuštěny svými muži, aby byla zajištěn jakýsi příjem E, pro rodinu cítí ve svých domovských vesnicích opuštěny, nejistě, e, ne zcela e, bezpečí. Takže jak vy to vnímáte jako představitel předsednické země v Evropské unii? Děkuji. A dalším je paní Vinkěvič. Děkuji, pane, eh, paní předsedající a děkuji, pane ministře. Nejprve bych eh, chtěla pozdravit naše eh, Tožské e, bratry. E, je to nepochybně veliká odpovědnost, e, je to první předsednictví. Já si přeji, aby to bylo předsednictví dobré, korunované velkými úspěchy. Pane Augulisi, pane ministře, velice mě zaujaly vaše priority v oblasti rovnosti pohlaví a dovolila bych se vám položit následující otázku. Předesílám, že jsem velice ráda, že to bude právě Lotyšsko, které dokončí práci na platformě proti ilegální práci. Ale ono je zapotřebí nejenom zvýšit investice uvnitř Evropské unie, ale také bojovat proti této nezákonné práci jako takové. Bohužel jedna z oblastí, které jsou nejvíce zasaženy, je právě oblast eh, stavebnictví a ženy jsou velice často obětmi e, v této oblasti trpí e, doma, protože nepracují, nemají normální práci a e, v důsledku toho jsou jejich starobní důchody velice nízké, prakticky často neexistující. Jak myslíte, pane ministře, že budete moci bojovat proti skutečnosti, že ženy nepracují e, v takových těch běžných pracovních místech, že pracují výrazně e, a většinou pouze doma. A jak chcete e, přistoupit k vyrovnání výší starobních důchodů mužů a žen? Zatím je ten rozdíl zhruba kolem 30% jaké způsoby chcete pro toto zvolit. Předsedající, děkuji. Další je paní Bese. Muchas gracias por su presencia hoy, señor ministro. Es un placer. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel. Je to pro mne radost eh, hovořit s vámi o vašem programu předsednictví. Já bych ráda věděla, zda jste již promyslel či promýšlel eh, určitou věc, je to eh, téma, eh, které předložilo vlastně vaše stále zastoupení 25. když jsme hovořili o násilí na ženách. Mě by zajímalo, jak se eh, bude lotyšské předsednictví stavět k podepsání Eh, istambulské úmluvy. Lotyšsko ještě eh, tento dokument eh, nepodepsalo. Bylo mi řečeno zástupcem vašeho stálého zastoupení, že to je již proces, který je v chodu. Myslím si, že to je opravdu velká příležitost. Lotyšsko tady může být v první linii v tomto boji na, proti násilí na ženách a zároveň může využívat určitý nástroj, který tady je připraven, je na stole a je to první dokument svého druhu. Je velice závazný, je velice eh, konkrétní, je velice komplexní a Lotyšsko tady může eh, pracovat na tom, aby toto bylo ratifikováno všemi členskými státy Unie. Předsedající, děkuji, paní Ančila. Děkuji. Eh, pane ministře, my jsme velice rádi, že lotyšské předsednictví tolik trvá na rovnosti mezi muži a ženami. A já musím říct, že jsem s radostí e, slyšela, že si přejete integrovat tento princip rovnosti mužů a žen do všech politik Evropské unie. Ale je tady jedna oblast, o které jste se nezmínil a neměli bychom na ní zapomínat. Je to oblast zemědělství. Rozdíl v odměňování mužů a žen, kteří pracují v tomto sektoru, rozdíl v jejich starobních důchodech a dokonce i rozdíl v přístupu k zdravotním e, péči, to jsou věci, které nám dělají velkou hlavu. A já se ptám, zdali na to lotyšské e, předsednictví e, pomysleli, pomyslelo, zdali tady bude určitá kapitola e, věnovaná právě ženám v zemědělství a starající se o to, aby jejich práva byla zvýšena. Děkuji, paní Björk. Já skulle Děkuji. Já bych ráda položila následující otázku. A to v návaznosti na prohlášení, eh, která zazněla v rámci předchozí předsednictví. Víte, že byla prohlášení také těch tří institucí ohledně rovného zacházení k mužům a ženám je to tedy dlouhodobá záležitost. Víte, že v minulosti velice často zaznívala eh, tato prohlášení těchto tří evropských institucí. To už nyní neexistuje a proto bych se chtěla obrátit na lotyšské předsednictví a chtěla bych vědět, zda se chcete vrátit eh, k této tradici. Podle mého názoru to eh, mm, mělo tu výhodu, že to vždy integrovalo tuto otázku do jednotlivých oblastí. No, já bych se chtěla ještě vrátit k otázkám, jak bojovat proti násilí páchaném na ženách a děvčatech. My jsme o tom hovořili před chvílí. Jde o to, že je to mm, ohrožení žen z hlediska jejich ehm, tělesné celistvosti, eh, souvisí to také s přerušováním těhotenství a eh, velice často je to také spojováno s některými tlaky, které jsou vyvíjeny na ženy. E, proto bychom měli proti těmto tlakům e, bojovat. A dále bych chtěla uvést, že jsem velice ráda, že jste prohlásil, že mm, budete e, navazovat také na pekingskou platformu, tedy vlastně 20 let poté, je nutné postupovat globálně. A je dobré také vědět, že v březnu byly přijaty důležité závěry, které mohou přispět k realizaci cílu trvale udržitelného eh, rozvoje. Pan Žerik? Ano, pane ministře. Já bych vám chtěl popřát mnoho odvahy. Vy jste položil eh, mnoho důležitých otázek. Řekl jste, že ženy mají o 38% menší důchod. A co se týče rovného postavení, myslím si, že tady se vracíte k těm stejným požadavkům, které tady existují celá eh, desetiletí. Eh, víte, že roku 1957 my jsme přijali již eh, opatření z hlediska rovného postavení v sociálním zabezpečení a přesto od té doby stále se propadají tyto Eh, rozdíly. My jsme mysleli na generační problémy, ale ne vždy jsme mysleli dostatečně na ženy a na děti. Já bych vám udělal určitý návrh z hlediska řešení této zaostalosti. Víte, že ženy, které mají eh, dvě nebo tři děti, samozřejmě nemohou mít vyšší eh, důchod, protože eh, nejsou přijímány na trhu práce. Tady je nutné zajistit změny z hlediska vyváženého přístupu. Já bych vám udělal návrh, který by vyřešil dno problému. Eh, například máte odvahu se zasadit o lepší řešení otázky jeslí a e, mateřských školek jste ochoten podpořit případně placení rodičů za péči eh, o tyto děti? I to by mohlo přispět k řešení eh, této otázky. Například, kdyby eh, také se na vzdělávacích postupech více účastnili muži, i to by mohlo přispět. To ovšem vyžaduje velkou odvahu a velkou sílu a myslím si, že by to mohlo přispět k rozhodnému řešení těchto problémů. Ano, to je radikální řešení. A určitě by to mohlo vyvolat eh, diskusy. Ale nemyslím si, že zrovna nyní je proto vhodný okamžik, vzhledem k tomu, že zde máme začínající předsednictví. Podle našeho názoru jsou tady návrhy, které přispívají k rovnému nebo rovnocenému postavení. Ale myslím si, že by nebylo vhodné opětovně vracet ženy k těm tradičním úkolům, které vykonávaly až do posud. To by nebylo příliš hodné řešení. Takže domnívám se, že nyní není vhodný okamžik na to, abychom tento problém eh, zde rozebírali. Ale pan ministr jistě zareaguje na všechna tato vystoupení, která jsou nyní u konce. Takže pane ministře, máte slovo. Promiňte, ještě zástupci komise jsou zde mezi námi, takže bych jim dala slovo předtím, než bude hovořit pan ministr. Chcete položit nějaké otázky za komisi? Není tomu tak, takže máte slovo. Mnohokrát děkuji za položené otázky. Já se pokusím odpovědět na tyto otázky v tom pořadí, jak byly položeny. Takže první otázka se týkala mateřské dovolené. Samozřejmě, ta situace je taková, že parlament a rada mají různá mínění v této věci. Také komise předložila návrh na tuto otázku. To znamená, pokud nevyřešíme do 6 měsíců tuto otázku, pak komise stáhne tento problém nebo svůj návrh a připraví nový dokument. Samozřejmě, že předsednictví považuje tuto otázku za velmi důležitou, ale zatím Mm, nejsou zde žádné eh, přísliby eh, jednotného přístupu k této otázce. Samozřejmě, že my budeme v této věci nebo v této práci pokračovat, ale možná, že bychom potřebovali nové iniciativy, nové podněty, protože eh, čas plyne, ta otázka je stále velmi aktuální ale možná, že poměry v této věci se již poněkud změnily, možná, že jsme modernější a ostatně i jak to bylo zde eh, v tomto auditoriu eh, poznamenáno, eh, existují již některá opatření, která umožnila dosáhnout lepších výsledků. Toto platí také pro problematiku zaměstnanosti matek a také to souvisí s otázkou eh, rodičovské dovolené. Tato problematika je otevřená, ale já nevidím příliš velké možnosti sjednocení eh, v postupu eh, k této problematice mezi členskými státy, takže to říkám zcela otevřeně. Další otázka. Ta se týká přistěhovalectví a rozdílů mezi ženami a muži na trhu práce. Jak už jsem uvedl v úvodním ustoupení, chtěl bych přistupovat k této otázce v širším slova smyslu. Chceme hovořit o přistěhovalectví a zaměstnanosti a to z různých úhlů, z různých pohledů. Chceme podporovat inkluzivní trh práce, Chceme se zaměřit na rozdíly, které existují v mzdové politice a také v důchodové politice. Chceme k tomu přistupovat eh, celistvě. Musíme všechny tyto problémy vnímat eh, společně. Musíme se podívat na průběh celého života člověka, kde pracují ženy, co se děje, pokud eh, nastane mateřská dovolená, co se stane pokud eh, jeden eh, člen rodiny je bezmocný a je nutné o něj pečovat. I toto musíme do toho zahrnout, takže v červnu na zasedání rady bychom chtěli podnítit tento celistvý přístup k této otázce. Neexistuje jeden ojedinělý problém, existuje propojenost těchto problémů. Když hovoříme o nezákonném zaměstnávání, to je velký problém v celé Evropě. A nemáme na mysli pouze mm, stavebnictví, jednotlivé obory, izolovaně. I v této problematice musíme nasadit širší přístup. Samozřejmě, že tady se objevuje významná otázka kontrol eh, toho, co se děje na trhu práce. A další důležitá otázka spočívá v různých daňových systémech, v různých eh, daňových unicích, eh, které v těchto oborech mají významný vliv. I zde je nutné připravit složitá opatření já už jsem se zmínil o boji proti daňovým unikům, proti daňovým podvodům. V této oblasti si musíme uvědomit, že to souvisí také s důležitou otázkou ochrany při práci. Například i zdravotní ochraně. Když se podíváte na nelegální práci, eh, ke které dochází, tak je nutné si uvědomit, že eh, toto má dopady na celou ekonomickou situaci v Evropské unii, kterou musíme zlepšit. Další otázka se týká násilí a istambulské úmluvy. Podle současných informací, které mám k dispozici, to vypadá tak, že Evropská komise pracuje na tom, jakým způsobem zajistit spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a jak by Evropská unie mohla přistoupit na tuto úmluvu. Co se týče Lotyšska, my jsme si stanovili cíl, že roku 2016 se podepíše tato úmluva a roku 2018 bychom chtěli ratifikovat tuto úmluvu. Do té doby bychom již chtěli realizovat příslušná opatření. To je naším cílem. Nechtěli bychom pouze podepsat tuto úmluvu a poté e, velice eh, dlouze eh, provádět implementaci. Chtěli bychom být velmi produktivní v této záležitosti, ale je jasné, že eh, tato úmluva by měla být ratifikována. A nyní k násilí a k jednotlivým eh, druhům násilí, například eh, vynucená manželství. To jsou problémy, které byly již řešeny také Radou pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. I my se budeme snažit bojovat proti násilí páchanem na ženách a mužích, zvláště z hlediska FGM. Tady už určitá práce proběhla a rada se již zaměřila na eh, tyto věci. I v Lotyšsku existuje spolupráce mezi příslušnými ministerstvy, tak aby mm, došlo k snižování tohoto násilí. Samozřejmě DAFNE je důležitý program, to je nástroj, který umožňuje chránit oběti. A to je velmi důležitý aspekt. Je nutné, aby oběti požívaly skutečné ochrany a aby pachatelé těchto násilných činů byli potrestáni. Existují také různé průzkumy, máme také Institut pro rovnocené postavení mužů a žen. E, tento institut již zveřejnil celou řadu dokumentů a bohužel ta situace stále není o mnoho lepší. Pak zde zazněla otázka zemědělství a rovnoceného postavení v tomto oboru. Jak jsem již uvedl, já bych se nechtěl zaměřovat na jednotlivé jednotlivá ekonomická odvětví, musíme přistupovat holisticky. Možná, že některé členské státy mají více problémů zemědělství, jiné členské státy opět mají problémy spíše v průmyslových odvětvích. A proto si myslím, že musíme zajistit velmi integrovaný přístup, který by jaksi pronikal do jednotlivých politických oblastí a doufáme, že to bude úspěšné. Musíme se snažit eh, celkově vnímat celý průběh lidského života a eh, musíme přesně zjistit eh, příčiny rozdílů v současném světě. A já doufám, že ve spolupráci s parlamentem se nám to podaří. Že se nám podaří zjistit, proč vznikly tyto enormní rozdíly. A samozřejmě, že zemědělství bude součástí těchto přístupů. Pak zde zazněla ještě další otázka, která se týkala tohoto prohlášení, společného prohlášení těch tří evropských institucí, eh, tak jak to bylo v minulosti. Samozřejmě, že my se snažíme navazovat eh, na to, co udělalo italské, lucemburské eh, Eh, co bude dělat lucemburské předsednictví, co dělá italské. My jsme také napsali v tomto smyslu dopis, kde jsme prohlásili, eh, že se budeme také zabývat otázkou eh, takzvaných sociálních podniků. Samozřejmě, že se budeme snažit navázat na předchozí předsednictví a spolupracovat s nimi nebudeme objevovat něco nového. My se pokusíme navázat na tyto otázky a tuto například aktuální otázku rovnoceného postavení se budeme snažit integrovat do různých politik. Znovu zdůrazňuji, že rovnocené postavení žen a mužů by nemělo být vnímáno jako izolovaný problém, ale mělo by být vnímáno eh, na pozadí eh, mnohem širších souvislostí rozdíly eh, v duchových nárocích. Další otázka. A pak otázka těch takzvaně peněz na péči nebo vzdělávání. Já jsem již uvedl, že eh, rozdíly v důchodech eh, v jednotlivých členských států představují velmi důležitý problém a Eh, je to pro nás prioritní otázka. Eh, my se pokusíme zjistit příčinu těchto rozdílů a také se eh, budeme snažit připravit opatření, která by mohla snížit tyto rozdíly. Dále se budeme zabývat možnostmi lépe skloubit profesní a rodinný život. Například pokud eh, žena je doma a pečuje o děti, tak by měla mít možnost se opětovně pak vracet na trh práce. A mm, je nutné také zabránit tomu, aby tyto ženy eh, pobíraly diskriminující eh, důchod. Nevím, jestli se mi podařilo odpovědět na všechny otázky, jestli jsem něco nevynechal, ale jsem ochoten případně eh, odpovědět na dodatečné otázky. Eh, ministro, no... Děkuji, pane ministře. Mm, co se týče časových dispozic, je to dobré. Já děkuji všem kolegům za spolupráci a zbývá nám 10 minut do dalšího bodu, což je hlasování. Jsou nějaké otázky? Něco, co by nebylo ještě jasné? A o čem byste rádi mluvili s panem ministrem? Není tomu tak. Takže tím končím tento bod. Děkuji vám, pane ministře, že jste mezi nás přišel a doufám, že v nadcházejících měsících bude naše spolupráce takto pokračovat a že budeme také moci přispět k těm bodům, které tady dnes zazněly a které všichni považujeme za důležité. Děkuji. Cienītā priekšstādātājs kundze, eh, cienītie deputāti. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za otázky, které jste mi položili. V každém případě je to téma, které se týká nás všech a mm, čeká nás ještě hodně práce. Musíme k této otázce přistupovat velkou energii A samozřejmě já budu eh, brát potaz vaše rady, vaše nápady z hlediska priorit. A toto vše by mělo přispět k tomu, eh, že by se nám podařilo tyto vysoké cíle naplnit. Co se týče ještě těch rozdílných nároků na důchodové zabezpečení, tak eh, v této oblasti jako lotické předsednictví bychom chtěli dospět k určitým výsledkům, možná, že se to nepocítí bezprostředně krátkodobě našimi eh, spoluobčany, ale minimálně dlouhodobě bychom tuto diskuzi chtěli podnítit tak, abychom odstranili jednotlivé předsudky, které tady existují, abychom Eh, vyrovnali vzdělávací možnosti a abychom lépe spojili a propojili profesi s rodinou. A co se týče směrnice ohledně mateřské dovolené, i v tomto ohledu budeme s vámi udržovat kontakt, protože i to je naší prioritou a budeme se snažit, aby toto bylo lépe skloubeno profese a rodina. To by mělo lépe fungovat a je to důležitý aspekt z hlediska rovnocenosti. A budeme se snažit také zajistit lepší zastoupení žen ve vysokých pozicích v jednotlivých podnicích. I tady bychom chtěli dospět k jednotnému rozhodnutí rady. Další důležitá otázka je samozřejmě násilí, které je páchané na ženách. I to je jedna z našich priorit. A vím, že i pro vás je to prvořadá záležitost v, Evropskému, v Evropském parlamentu. Lotyšské předsednictví se pokusí tedy přispět k tomu, aby eh, se ženám dostalo lepšího ekonomického postavení. Doufám, že vás budu moci také pozdravit v Lotyšsku. V každém případě díky za tuto diskusi. Ministro, terminamos con este punto. Děkuji, pane ministře. Tím tedy končíme tento bod na pořadu jednání. Teď budeme mít pětiminutovou pauzu, ale potom vás opravdu poprosím, abyste v 11 hodin tady všichni byli, abychom mohli začít s hlasováním. Uh,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 Okay, please, dear colleagues, we will start. We have a long uh, boat today. It's necessary to start. Dnes máme dlouhé, dlouhý program a e, mnoho hlasování, takže musíme začít, takže se prosím usaďte. Tienen todas sus tarjetas de voto preparadas. Takže máte všichni hlasovací lístky? Takže začneme první zprávou e, k dnešnímu hlasování, čili pokrok v rovnosti mužů a žen v Evropské unii v roce 2013. Jsou tu ty otázky, ale nejprve dám slovo zpravodaji panu Tarabelovi, aby vás informoval. A musím říci, že Frakce EPP požádala o stažení odděleného hlasování v odstavci 14 a kolegové byli o tom informováni mailem, nic jiného mm, tu není, to je pouze tedy pro informaci. A sekretariát dostal jednu žádost o jmenovité hlasování od frakce EKR Eh, pro návrhy 98 až 95, 225, 6, 7, 9, 30, 37, 38 až, eh, to se všechno týká odstavce 14, takže proto, aby došlo k jmenovitému hlasování, tak musí tedy o to požádat nebo to podpořit devět poslanců přítomných ve výboru. Je to návrh frakce EKR, ale to musí tedy devět přítomných podpořit tento návrh podle jednacího řádu proto, aby tato žádost o jmenovité hlasování byla přijata. Takže kdo souhlasí s tím, aby toto hlasování bylo eh, jmenovité, tak jako to žádá EKR? Sí, hay suficientes, por lo tanto. Dobra. Takže to bylo schváleno a hlasovat budeme jmenovitě. A nyní dám na minutu a půl slovo zpravodaji panu Tarabelovi. Paní předsedkyně, já bych chtěl připomenout, vzhledem k událostem posledních dnů, protože už začínají chodit maily, kde mi nadávají do vrahů dětí a podobně, ale prostě když člověk dělá politiku, tak musí eh, očekávat, že ho, mu budou všichni nadávat, ale prostě tady nejde o to, jestli jsme pro nebo proti potratům. Já respektuji všechny názory, ale je to o rovnosti mužů a žen s celou řadou aspektů profesních, boje proti násilí, proti stereotypům, eh, pro přístup ke vzdělávání a ke eh, technologickému vzdělání mm, a tak dále. Je to široká zpráva, kterou potřebujeme odhlasovat, protože by to byl pozitivní signál ze strany Evropského parlamentu v souvislosti s posledními lety, kdy docházelo k různým eh, situacím, kdy například v loňském roce zpráva byla zamítnuta. Takže proto chci taky vysvětlit kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, se kterými bychom mohli i souhlasit, protože ten smysl je dobrý, jako to bychom mohli podpořit napříč politickým spektrem, ale my jsme říkali, nezlobte se, my tam toho dáme méně, chceme, aby to poselství bylo raději takové usebrané, jasné, a pak se i kvalitní pozměňovací návrhy mohou jevit jako redundantní. Takže doufám, že toto poselství e, projde a že eh, je, eh, ne, že to není zpráva o tom, jestli jsme pro nebo proti potratům. Já vím, že to je v národní pravomoci, ale Evropská unie prostě může vysílat určité signály. A předem děkuji s čínovým zpravodajům za skvělou práci asistence Marie Hamo, se kterou jsme hledali maximum kompromisů eh, ohledně klíčových poselství, takže nyní se vyjádří demokracie prostřednictvím hlasování a to je to nejdůležitější. Děkuji panu Tarabelovi. A, takže vy jste um, odvedl velkou uh, práci, máme 20 kompromisních návrhů, které se snažili zahrnout všechna stanoviska, takže nyní budeme hlasovat odstavec 1, návrh 109, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, Tady to není jednoznačné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 113. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Takže návrh byl přijat 12 pro, 13 proti. Návrh 114, kdo je pro, proti zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116, 126, ne, promiňte, opravuje se předsedkyně, popletly se mi listy, 116, kde je pro, proti, zdrželi se, Tady to není jednoznačné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 116. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 20, 117 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 118 pro, proti, zdrželi se schváleno 119 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď máme kompromisní návrh 9, hlasujeme jmenovitě, e, zahajuji hlasování ke kompromisnímu návrhu číslo 9. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 28 pro, 6 proti, 1 se zdržel, 29 pro. Kompromisní návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? pro proti? Drželi se? Schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, to je myslím zamítnuto. Ano. Zamítnuto, 131 pro, proti, drželi se zamítnuto. 132 ve dvou částech, první část, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 12, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, To 33 odpadlo. návrh 133 odpadl, protože byl přijat kompromisní návrh 12. Na no kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 138, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno návrh 145. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? držel se? Schváleno. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 148 pro, proti, zdrželi se, schváleno 150, kdo je pro, proti, zdržel se, tady to není jednoznačné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 150, zahajuji hlasování, končím hlasování, Návrh byl přijat. 15 pro, 13 proti. 151, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 153. kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 18, je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní návrh 160, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pak je tady žádost o oddělené hlasování v pátém odstavci. Kdo je pro? Počkejte chvilku. Mně to tedy není jasné, takže já se na to musím podívat pečlivěji. Ok. Eh, votamos. Dobrá, budeme hlasovat o původním textu odstavce 5. Je to schváleno? Teda pokud, tak to budeme hlasovat samostatně o původním návrhu odstavce 5. Kdo je pro? Jde proti? Myslím, že je to zamítnuto. Dobrá, takže budeme hlasovat elektronicky. Jedná se o původním znění odstavce 5. Sí, estamos chequeando. Si el, el para... Ano, právě kontrolujeme výsledek hlasování eh, o odstavci 5 v původním znění. Takže Návrh byl přijat v původním znění 17 eh, hlasy pro, 15 proti. Takže nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu číslo 163, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 166 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 168, tady budeme hlasovat ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro, proti, to není jasné, takže zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 168, zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh byl zamítnut. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 pro, proti, drželi se, zamítnuto 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 172 pro, proti, zdrželi se, za, zpřijato. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 174 pro. Nebo chcete zkontrolovat hlasování o pozměňovacím návrhu 173? Dobrá. Takže hlasujeme elektronicky návrh 173. je vyhlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat 18 hlasy pro 17 proti. 174 pro proti, zdrželi se, schváleno 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže dobře, zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 129 elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 18 pro 17 proti. Dále návrh 176, protože 180 odpadlo, takže 176 pro, proti, drželi se, schváleno. Další byl stažený, 178 pro, proti, drželi se, schváleno. 179 to je pro, proti, drželi se, zamítnuto. E, odstavec 7, tady je zase návo, návrh na oddělené hlasování, takže první část, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno druhá část pro, proti, drželi se, to je Myslím, že to je schváleno, ale nejsem si jistá, takže budeme hlasovat o druhé části tohoto pozměňovacího návrhu elektronicky. Odstavce 7 končím hlasování. Návrh byl přijat 20 hlasy pro, 14 proti. 182 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 183 pro, proti, drželi se. Tady jsem dobře neviděla, takže si zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 183. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 16 pro 19 proti. 184 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 185, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 187 o tom se hlasovat nebude, to je jazyková úprava 188 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 189 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní tady máme kompromisní návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 193, kde je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 196 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 199 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 200 pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 200. Jedna pro, proti, zdržel se, schváleno. 204 pro, proti, zdržel se, schváleno. 206, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 207 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 208 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 209 pro, proti, držel se, tady jsem to přesně neviděla, omlouvám se, takže si zkontrolujeme, hlasujeme o bodu 209. Jan. Končím hlasování. 16 pro, 18 proti, takže návrh byl zamítnut. 210 pro, proti, držel se, schváleno. 211 pro, proti, zdržel se, schváleno 212 pro, proti, zdržel se, schváleno 213 pro, proti, zdržel se, schváleno 214 pro, proti, zdržel se, schváleno 215 pro, proti, zdržel se, schváleno, 216 pro, proti, zdržel se, schváleno, 217 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 218 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 220 pro, pro, proti, zdrželi se, eh, proti. 213 hay una enmienda oral por parte del señor eh, Travera. Tak a teďko ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? 221 pro, proti, zdržel se, přijato. 222 pro, proti, zdržel se, přijato. 223 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 224 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď, ano, paní Gál, Děkuji, paní předsedající. Já bych ráda něco oznámila. Bohužel v tom maďarském překladu je to špatně přeloženo, takže bych to chtěla změnit. Jedná se o přerušení těhotenství a tedy možnost přístupu k, této, k tomuto přerušení eh, těhotenství, takže já bych chtěla eh, zajistit mm, změny v maďarském textu. Jedná se o jazykovou korekci, takže to není předmětem hlasování, ale každopádně vám děkuji za eh, váš příspěvek a naši kolegové se tím budou zabývat. A teď budeme hlasovat o souboru pozměňovacích návrhů, které jsou identické, takže myslím, že to můžeme vzít e, souhrně. Jedná se o 225, 226, 7 a 8. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Rechazado. Končím hlasování. je to 14 k 21, návrhy jsou zamítnuty. A ne? Počkejte, říká paní předsedající. Vteřinku. Takže tady je žádost o oddělené hlasování, která byla stažena. Můžeme hlasovat o 229 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Aha, ono to mělo být jmenovitě. 229 jmenovitě. Dobře, takže jmenovité hlasování, pozměňovací návrh 229, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A jmenovité hlasování eh, ke 230 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 231. Zahajuji hlasování. Opět jmenovité. Končím hlasování. Zamítnuto. 232. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ale tady ještě dílčí hlasování, které si přála EPP. Je to odstavec 14 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A teď pozměňovací návrh 234 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 235. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 243 pro. Aha, jmenovité hlasování. 243. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže návrh je zamítnut. 236 pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jmenovité hlasování 237. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 237. Teď už je to opravdu zahájené hlasování, říká předsedající. Končím hlasování. Návrh je schválen. 238. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 241 pro, proti, zdržel se, schváleno. 242 pro, proti, zdržel se, schváleno. 244 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 245 pro, proti, zdržel se, schváleno. 246 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 247 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 248 pro, osm pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 249 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď body úvodního ustanovení, pozměňovací návrh 1 a 6, ty jsou identické, budeme o nich hlasovat společně, pro, proti, zdržel se, schváleno. A budeme rovněž společně hlasovat o pozměňovacích návrzích 2 a 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Trojka pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis číslo 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Deset pro, proti, zdržel se, myslím, že je to zamítnuto, ale nejsem si úplně jistá, takže budeme kontrolovat elektronicky. Desítka. Zahajuji hlasování, končím hlasování schváleno 19 ku 16 hlasům. 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se schváleno. 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 14 pro, zkontrolujeme elektronicky, že? Takže třináctka. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 19 hlasy ku 16 hlasům. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bod úvodního ustanovení Tady máte ústní pozměňovací návrh od pana Tarabely. S tím začneme. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmnáctka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osmnáctka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dvacet pro, proti, zdržel se, myslím, že to raději zkontrolujeme elektronicky, takže dvacítku elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno 19 ku 16. Dvojka, kompromis e, pro, proti, zdržel se, schváleno. 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro. Takže 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 zkontrolujeme to elektronicky, ještě tu 24. Končím hlasování a návrh je zamítnut. 25 hlasů proti, 10 pro. Takže 25, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně jednoznačné, zkontrolujeme elektronicky i pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno teď 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, No, raději to zkontrolujeme. 29. elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je zamítnut. 30. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 31. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 pro, proti, proti. A to je zamítnuto, takže teď kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. 34 pro, proti, zdržel se, Raději zkontrolujeme elektronicky, pokud vám to nevadí. Takže zahajuji hlasování. 34. Končím hlasování. Třicet pět hlasů pro, e, proti, držel se 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 39 pro, proti, zdržel se, přijato 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 42 pro, proti, zdržel se, schváleno, 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis číslo 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, schváleno. 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 50, 51 byly staženy, takže 2,50 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky číslo 52, zahajuji hlasování ke 2.50, prosím. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl schválen. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdržel se, schváleno. 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 58 pro, proti, zdržel se, není to úplně jednoznačné, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování, 58. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasy. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. Sedmička pro, proti, zdržel se, schváleno. 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se schváleno, 71 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 72 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8, jmenovité hlasování. Kompromis 8 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třicet čtyři hlasů pro. Kompromis je schválen. Pozměňovací návrh 81 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdržel se, schváleno. 85 pro, proti, zdržel se, schváleno. 88 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď jmenovité hlasování. Budeme hlasovat společně o pozměňovacích návrzích 89, 90, 91, 92 a 93. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všechny tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. A my teď budeme hlasovat o původním textu. Pro, proti, zdržel se schváleno. Decaen todas las siguientes enmiendas hasta la 99, que pasamos a votar. Votos a favor de la... No- Takže 99, ostatní padají eh, pro, proti, není to úplně jasné, zkontrolujeme elektronicky. 99, hlasování zahájeno, končím hlasování, schváleno. 101 pro, proti, zdržel se, raději zkontrolujeme elektronicky, 101, e, hlasování zahájeno, tak, nebylo to úplně jednoznačné, 101 je schválena, 102 pro, proti, zdržel se, schváleno, 103 pro, proti, zdržel se schváleno a 104 pro, proti, zdržel se schváleno 105 a 106 jsou totožné, takže pro, proti, zamítnuto 107 pro, proti, zdržel se zamítnuto 108 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď jmenovité hlasování o celém textu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena 24 hlasy, 9 hlasů bylo proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji panu Tarabelovi. Pasamos al siguiente informe. Takže nyní přejdeme na další zprávu. Je to zpráva paní eh, Kuněvaové ohledně zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. Přejdeme tedy k hlasování. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 3 pro, kdo je pro kompromis 3, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se přijato, 31 pro, proti, zdržel se přijato, 33 pro, proti, zdržel se přijato, 34 pro, proti, zdržel se přijato, 36 pro, proti, zdržel se, ověříme elektronicky. 36, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato 18 hlasů pro. 7 pro, proti. Zdržel se. Přijato. 37 pro. Proti. Zdržel se přijato. 38. Máme tady ústní pozměňovací návrh, který máte v textu pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, držel se. Není to úplně jasné, takže raději to ověřím. Je to návrh 8, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. 9 pro, proti, držel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 47 pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 49 pro, proti, držel se, přijato. 11 pro, proti, držel se, zamítnuto. 13 pro, proti, držel se, zamítnuto. A nyní 14 pro, proti, držel se, přijato. Kompromis jedna. Pro, proti, držel se, přijato. 15. Pro, proti, držel se, zamítnuto. 16. Pro, proti, držel se, přijato. 17. To bylo staženo. Takže přejdeme na 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20, to bylo staženo nakonec. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 2 pro, proti, držel se, schváleno. A nyní kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 3, máme tady dvě části, hlasujeme o první části, pro, proti, druhá část, kdo se zdržel, Zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část je přijata. A nyní 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se. Promiňte, ještě jsem zapomněla na čtyřku. Takže návrh čtyři pro, proti, zdržel se přijato. A není 26 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu a sice elektronické hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno. 29 ku 4, nikdo se nezdržel, děkuji. Blahopřeji paní Kuněvové a nyní budeme hovořit a hlasovat o další zprávě. Pasamos al, al informe de opinión de la señora takže nyní budeme hlasovat o stanovisku paní Žitňanské. Je to výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě. Takže nejdříve návrh 21. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 22. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23. Pro, proti, držel se. Ověříme elektronicky 23. Takže ověřujeme návrh 23. Hlasování je u konce. Takže návrh je zamítnut. 26, prosím. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 27 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 28 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 29 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 30 pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4, pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36 pro, proti, držel se přijato, 37 pro, proti, držel se zamítnuto, 38 pro, proti, držel se přijato, 39 pro, proti, držel se Přijato. 40 pro. Proti. Držel se. Zamítnuto. Pro, promiňte, přijato. Přijato. 6. Kompromis. 6 pro. Proti. Držel se. Schváleno. 7 pro. Proti. držel se. Přijato. 46 pro, proti, zdržel se, přijato, 8, kompromis 8 pro, proti, zdržel se, takže to není jasné, raději to ověříme osmičku, hlasování je zahájeno. Je u konce a návrh je přijat. 48 pro, proti, zdržel se, nevím, jaký je výsledek, takže ověříme návrh 48. Hlasování je ukončeno Přijato. 49 pro, proti, zdržel se, přijato. 50 pro, proti, zdržel se, přijato. 51, dvě části. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se, přijato. 53 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, Není to jasné, takže ověřujeme elektronicky. Návrh 56 začínáme teď. Hlasování u konce. Takže návrh 56 je přijat. 58 pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, enmienda 59, votos a favor. 59 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 60 pro, proti, zdržel se přijato. 61 dvě části. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, nevím, nevím, takže budeme hlasovat o druhé části elektronicky. Hlasování je ukončeno. Takže je to jasný výsledek, přijato. 62 pro. Takže hlasovali jste? Promiňte. se mi už ty čísla točí tady, takže 63 teď. Kdo je pro první část? První část proti. Kdo se zdržel, přijato druhá část 63 pro. Pane Sebastiane. 62, o tom jsme nehlasovali, o 62 paní předsedkyně. Ano, ano, děkuji vám. Takže nejdřív budeme hlasovat o návrhu 62. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A nyní 63, dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Držel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis 9 pro? proti, zdržel se, přijato. 65 pro, proti, zdržel se, přijato. 66 pro, proti, držel se, přijato. A nyní 67 pro, proti, držel se, přijato. 68 pro, proti, zdržel se, přijato. 69 pro, proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, zdržel se, přijato. 73 pro, proti, zdržel se, přijato. 74 pro, proti, zdržel se, přijato. 75, dvě části, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Jedna pro, proti, zdržel se, Přijato. Dvě. Pro. Proti. Držel se. Přijato. Tři. Pro. Proti. Držel se. Přijato. Čtyři. Pro. Proti. Držel se. Přijato. Pět. Pro. Proti. Držel se. Přijato. Šest. Pro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 zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 a 15 jsou stejné pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 dvě části. Hlasujeme o první části. Takže není to rozděleno na dvě části. Takže hlasujeme o 19 pro, proti. Zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti. Zdržel se, přijato. A konečné hlasování o celé zprávě elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. A zpráva je přijatá 20 hlasů pro, 6 proti a 2 hlasy se drželi. Takže blahopřejeme paní Žitňanské a budeme hlasovat o následující zprávě. que es más, bastante más ligero. Ono, teď už to půjde rychleji, je to absolutorium souhrný rozpočet Evropská komise za rok 2013, takže začneme hlasovat. Návrh 2, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Ale, takže nyní návrh 3, pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat 4, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 25 pro, proti, zdržel se, schváleno, zamítnuto 6 pro, proti, zdržel se, schváleno 10, 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Takže nyní závěrečné hlasování eh, k absolutoriu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A Mm, návrh byl přijat, 29 pro, 6 proti. Dále udělení absolutoria za rok 2013 Evropský institut pro rovnost žen a mužů. Takže jednička stažena, takže návrh 2, kde pro, proti, stržel se, zamítnuto 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, čtyři pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh pět pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh šest pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedu, deset, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 pro, tam je ústní pozměňovací návrh. Jsou námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou, takže budeme hlasovat, kdo je pro návrh 9, proti, držel se, návrh byl přijat. 7 pro, proti, zdržel se, schváleno pro, 8 pro, proti, držel se, schváleno. A nyní elektronické závěrečné hlasování o udělení tohoto absolutoria. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 28 pro, 6 proti. Další bod, to je ústní otázka k ústnímu zodpovězení na příští plenární zasedání do Štrasburku o mrzačení ženských pohlavních orgánů. E, frakce EPP e, žádá o dvoje hlasování, dvě oddělená hlasování k textům, která máte ve svých dokumentech, takže budeme hlasovat o těchto dvou textech. První otázka, která je tady položená, kde pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Druhá otázka, kde pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. A zbytek textu, kde pro? Proti? Zdržel se? text otázky k ústnímu zodpovězení, která bude předložena komisi na příští plenárku, je přijat. Takže nyní přistoupíme a vlastně ještě musíme hlasovat. Ok, habíamos eh, votado dos my jsme hlasovali o těch dvou jednotlivých částech a zbytku textu, takže teď musíme eh, hlasovat celkově o celém eh, návrhu otázky, takže hlasujeme elektronicky o otázce k ústnímu zodpovězení. Končím hlasování. Návrh byl přijat 28 pro, 1 proti. A nyní přistoupíme k poslednímu hlasování pro dnešek. A je to Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce. Bylo to takže návrh 8 pro, proti, drželi se schváleno, návrh 9 s, s ústním pozměňovacím návrhem paní Zitňanské. Není to námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže hlasujeme o návrhu 9, kdo je pro, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? ústní pozměňovací návrh byl přijatý, protože nebyly nám námitky. o procesním otázkám, jestli e, my ten ústní pozměňovací návrh nejprve musíme přijmout, pak o něm hlasujeme zvlášť a potom hlasujeme o celém návrhu? Já jsem se napřed ptala, jestli souhlasíme s pozměňovacím návrhem, nebo jestli jsou námitky. Jestliže nejsou námitky, tak pak hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 9 s e, ústním pozměňovacím návrhem paní Zitňanské. Takže kde pro, proti, držel se, zamítnuto. A pozměňovací návrh 10, tam je také ústní pozměňovací návrh paní Zitňanské. Nejsou námitky k ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou námitky takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno zdržel se, schválený návrh. Tedy pokud nejsou žádné eh, námitky, mohli bychom o ostatních hlasovat en blok, eh, kde je pro, návrh proti, drželi se, schváleno. Takže já vám děkuji za spolupráci. A tím končíme eh, hlasování, které jsme dnes měli na pořadu jednání. fenomenal. Felicitaciones. Eso ha Maratón.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 Pabūk, pabūk, man bus drąsiau. Mėly kolegos, ar galėtumėm tęsti mūsų e, rytinio... Vážení přátelé, budeme pokračovat v našem dopoledním zasedání, takže já vás poprosím o pozornost. Zbývá nám poslední bod ke zpracování a musíme tedy to projednat co nejrychleji, proto abychom dodrželi naplánovaný čas. Rodinné podniky v Evropě. To je poslední bod na programu a já dávám slovo zpravodajce Daniele Ajuto. <clears throat> Cari colleghi, aspettiamo che magari si senta qualcuno. Allora, le imprese familiari costituiscono il modello... di... Vážené kolegyně, vážení kolegové, rodinné farmy rodinné podniky, e, to je velmi e, zajímavý fenomén i v Evropě. Podle některých zdrojů e, rodinné podniky představují 70 až 80 všech podniků. 61 v Holandsku a 73 v Itálii a 80 či 91 ve Finsku. 91 40, 30 až 40 všech eh, zaměstnaných eh, pracují právě v těchto rodinných podnicích. Některé mají vyloženě rodinný charakter a někdy to mohou být i velké podniky, které jsou v podstatě rodinnými firmami. Může to být mikropodnik s, nějakými, s nějakou hrstkou zaměstnanců a eh, potom rodinné podniky, které mají obrat třeba 2 miliony eur a představují E, obrovskou sílu. Ale musím říct, že to není vždy v těch nejtradičnějších sektorech, e, protože e, jsou oblasti, kde ten trh je otevřenější. Takže hlavní aspekty se z našeho pohledu týkají právě přítomnosti žen. Přejeme si zdůraznit a posílit jejich roli v těchto podnicích. Ženy hrají zásadní klíčovou roli při řízení rodinných eh, podniků, protože eh, mají kapacitu vidět věci inovativním způsobem eh, a neohlížejí se tolik na dané zvyklosti. Velký počet žen se zúčastňuje životu těchto rodinných podniků a je třeba také vědět, že jejich účast E, profesionálního hlediska v Evropské unii je již slabší. Ve své zprávě jsem se chtěla zabývat především úlohou a místem ženy. Rodinné podniky nepochybně představují šanci určité kariéry pro ženy, ale jejich postup ten bohužel naráží na určité překážky ženy mají problémy s tím dosáhnout na ty nejvyšší posty, získat nejvyšší možné odměnění a e, nemají také e, bohužel situaci, ve které by mohly flexibilně slučovat své povinnosti. Je tady ten slavný e, skleněný strop, který se nevyhýbá ani rodinným podnikům. A velice často jsme svědky diskriminace a to jak vertikálního, tak horizontálního charakteru. Nedostatek uznání místa, které ženy zaujímají, nedostatek eh, i eh, důsledného rovného odměňování se objevuje i zde. A vlastně tady jsme svědky reprodukce e, situace v jiných oblastech, e, konkrétně v rodinném životě, protože v rodinných firmách e, ženy často představují takzvanou podporu, které se zhošťují velmi úspěšně, ale která není oceněna E, nějakou e, konkrétní odměnou. Není dostatečně uznávána e, role ženy, její příspěvek. Ženy hrají marginální roli z hlediska odpovědnosti a nejsou dostatečně uznávány formálně a také z hlediska odměňování. Takže já se domnívám, že je naprosto klíčové pokračovat v boji proti této situaci. Senza avere alcuna retribuzione e avendo un'attività. Eh, ty ženy nemají často žádnou možnost dalšího vzdělávání, prostě hrají velice marginální okrajovou roli, eh, někdy jsou vlastně také pouze bílými koni eh, v tomto způsobu podnikání, aniž by hrály nějakou reálnou roli. Jak jsem řekla, jejich role není dostatečně uznána. A přitom je to úplně klíčové proto, aby e, se zhodnotila jejich role. A také jde o jejich zdraví. Dochází často k projevům fyzického násilí a také násilí morálního a psychologického e, v důsledku té marginalizace. Je to prostě forma násilí, kterou je třeba také e, ukazovat a hlavně e, na ní upozorňovat a bojovat proti ní. Pak je to také otázka e, toho, té sukcese. Velice často jsou dědici či dědičky konkrétně opomíjeny. Tady je prostě stále na tapetě ta základní premisa, že dědí rodinný podnik syn, prvorozený syn pokud možno a e, ty ženy jsou v roli takových spolupodnikatelek, ale e, e, to, co by mělo náležet třeba dceři, když je ona dědičkou, tak zase znamená subalterní postavení i pro ní. E, takže že dě, dívka, e, dědička e, má roli vnucenou určitou hierarchií, určitou tradiční, určitým tradičním nahlížením, které pokračuje v těch stereotypech a diskriminaci proti žene. A podpora prostě ta vlastně neexistuje. Když je ovšem podnik v krizi, když tady není mužský dědič, tak najednou, dědic, tak najednou eh, je úloha ženy jiná. Eh, převedení eh, majetku či podniku má velice osobní charakter. E, tady se vlastně nepředává pouze zařízení a podnik jako takový, ale i určitý sociální kapitál. Na to je třeba také nezapomínat. A pak je tady na jedné straně realita práce v podniku, v rodinném podniku a realita v soukromé oblasti. To chci zdůraznit, tento vztah. Ono to e, často je, se překrývá navzájem a ta marginální pozice ženy v podniku se vlastně odráží negativně i v její roli v rodině. Nedostatek absence role Eh, model, nedostatek modelů eh, žen, eh, které by prostě byly v popředí těch rodinných podniků, se bohužel negativně projevuje i v marginalizaci role ženy v rodině. Je třeba, aby byly více podporovány a ukazovány takové ženy, které jsou matkami a zároveň neodmítají, nevzdávají se své role podnikatelek. E, proto tedy se také mimo jiné těším na vaše připomínky. Děkujeme e, zpravodajce a teď nastává diskuze. Prosím, paní Kené. Mnohokrát děkuji. E, paní předsedkyně, já bych chtěla srdečně poděkovat zpravodajce za tento návrh stanoviska a těším se, že téma rodinných podniků bude diskutováno v tomto výboru protože stejně jako zpravodajka, já to vnímám tak, že máme malé a střední podniky, které jsou právě podniky rodinnými v Evropě, takže je správné, že se bude intenzi- budeme intenzivně zabývat touto záležitostí. Vzhledem k tomu, že čas pokročil, mám dvě otázky, týká se to D a E úvodních ustanovení. Jednak byste eh, uvedla, tak jak v tom úvodním ustanovení jste řekla, že hra, eh, žena je vlastně druhořadá. Já bych řekla, že v mojí zemi je to často odlišně. Právě v těch posledních 20-10 letech se ta struktura těch rodinných podniků naprosto změnila, takže ženy jsou majitelkami a mají tam eh, důležitou úlohu. Eh, sice sociální příspěvky z tohoto hlediska nehrajou roli, ale vy tady jste uvedla určitá čísla a já bych tedy chtěla vědět, jak to vypadá s těmito čísly. A pak v druhém úvodním ustanovení hovoříte tedy o dědicích a zvláště o dcerách. Eh, víte, že u nás, tedy v mojí zemi, je ještě spousta případů, které Eh, se musí řešit z hlediska nástupnictví, ale u nás je problém v tom, že eh, vlastně tito nástupní, eh, nástupci zde nejsou, protože nejsou ani dědici a to je právě problém u těchto mladých lidí. Často oni chtějí se profesně, tyto dědicové, profilovat jinak, takže já bych se chtěla zeptat, máte nějaká Eh, čísla, která by doložila to radikální tvrzení, které je tady uvedeno v těchto dvou úvodních ustanoveních. Ferragut, Paní Ferragut, prosím. Ano, děkuji. Chtěla bych nejdřív poblahopřát paní zpravodajce. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP. Musím uznat, že se jedná o velice zajímavou zprávu. Z historického hlediska je role žen v rodinných podnicích téměř neviditelná, i když opravdu je evidentní, že hrály a hrají zásadní roli při formování E, těch vedoucích e, podniků v přenášení a při přenášení základních hodnot. Takže role ženy v rodinných podnicích je zásadní, důležitá, když pomyslím na budoucnost e, podniků, jde také o to pomyslet na vyváženost s životem rodiny. Jsou tady velké výzvy. regulace či právní ošetření je velmi různorodé. E, to sukcese nejsou řešeny stejným způsobem. V řadě států e, to není zohledněno a je opravdu třeba bránit právo žen dědit se stejně jako muži. Všechno, co se týká diskriminace z e, důvodu pohlaví, o tom se stále hovoří, jsou tady diskriminace i v odměňování a je třeba uznat také právo ženy na mateřskou dovolenou Eh, na rodinný život a tak dále. Eh, jsou tady země, kde jsou veliké podniky, rozsáhlé podniky vedené ženami, dokonce jsou to často eh, podniky kotované na burze, mluvím o Spojených státech, ale je to i jinde. Samozřejmě se i my zúčastníme na pozměňovacích návrzích. Já bych chtěla pouze informovat, že po tlumočení již máme na tomto našem výboru pouzích pět minut. Eh, takže stručně. Já se také pokusím být velice stručný. Když eh, poslouchám paní Ajuto, Eh, tak si vzpomínám eh, na něco, co se mi eh, stalo v Liež před několika lety. Bylo nás tam 200 na nějakém oslavě, byl tam jeden podnikatel, který se tak jako potřásal rukou s jedněmi i druhými a pak tam byli lidé z konzulátu a ty se mě ptali, vy toho člověka neznáte? A já jsem řekl ne E, a bylo mi řečeno, v jeho životě se odahrálo drama. Je to asi 60-letý muž, který prožil drama, e, protože má v podniku nějakých 100 dělníků a ten podnik nemá komu předat. No protože nemá syn, má jenom tři dcery, syna, má jenom tři dcery, mi bylo řečeno. A to mi opravdu e, bylo takto řešeno. Není to žádný e, žert, e, jenom to prokazuje, jak pertinentní je zpráva paní Ajuto. Ona hovoří opravdu o skutečnosti, jsou to reálné problémy, segregace je horizontální i vertikální a při zlepšení situace bychom mohli výrazně přispět ke zlepšení a to i v evropském hledisko a jak také zpravodajka zdůrazňuje, jejich význam žen, přestože hrají v podniku, v rodinném podniku velkou roli, není bohužel dostatečně oceněn. Já také předložím určité pozměňovací návrhy, nebude jich mnoho, ale zdůrazní význam roli, a e, roli modelu ženy jako podnikatelky a zároveň matky a zároveň také budu e, hovořit ve svých pozměňovacích návrzích o tom, že ženy musí mít možnost dostat se k těm vyšším postům. Hovořilo se tady o tom skleněném stropu. A také jde o to, že ženy mohou třeba začít v rodinném podniku a pak mohou e, pracovat e, klidně jinde. E, často se říká, žena rovná se mikroúvěry, mikropodniky, ale tím bych to neomezoval. Ženy mají schopnost se stát vedoucími představitelkami a vést i velké podniky, takže mé pozměňovací návrhy předložím, doufám, že budou vnímány pozitivně. A teď je na řadě pan Or- paní Paní Orvaj, prosím. Děkuji. E, tento výraz e, rodinný podnik, eh, no, eh, musím říct, že eh, zpravodajka nás upozorňuje na to, že není vše růžové, že tady jsou problémy a že se jimi musíme zabývat. Pokud se podíváte na život uvnitř domácnosti, tak často vidíme situace, ve kterých ženy prostě pracují Eh, a velmi často pracují, ale je to vnímáno jako projev lásky a něco naprosto přirozeného a není to vůbec uznáno jako práce. A to má celou řadu dopadů, když se pak eh, jedná o, dejme tomu, zdravotní eh, pojištění, pen, starobní důchody a tak dále. Takže my si musíme klást otázku, do jaké míry je toto vůbec vnímáno z hlediska třeba výzkumu Eh, ono tady skutečně možná není žádná stopa po té skutečné opravdové práci, kterou žena realizuje v rámci rodinného podniku a to může mít velmi záporný Eh, dopad, když eh, třeba hovoříme o takových volnějších vztazích, kdy lidé žijí eh, nesezdáně a tak dále. Pak ještě musím zúraznit jednu věc. Někdo může být uznán, žena může být uznávána jako součást vedení té rodinné firmy, ale ono to ve skutečnosti příliš mnoho neznamená. Do té chvíle, než nejsou zahájeno nějaké třeba trestní řízení. Tam najednou žena musí čelit eh, důsledkům z právního hlediska, eh, protože velice často jsou ženy stíhány právě za takové věci. Děkuji a teď možná bychom mohli dát slovo komisi, prosím velice stručně. Thank you, Chair. Um, Děkuji, paní předsedající. Já bych jenom chtěla zmínit, že komise vítá toto stanovisko výboru FAM a chtěli bychom poznamenat, že během roku 2015 v zájmu zlepšení eh, statistických dat o rodinných podnicích bude eh, komise financovat eh, statistické e, informace, jejich získávání, analýzu informací z členských e, států o rodinných podnicích, jejich počtech a podobně. A tyto údaje tedy budou sbírány také proto, abychom zjistili, kolik žen je zapojeno do rodinných podniků v Evropě. Děkuji a paní Angelika Mlinář, Kinová, zpravodajka. Děkuji jenom stručně, bych chtěla poblahopřát Eh, paní Ajuto. Eh, moc podporujeme tento návrh, protože obecně podnikání žen, ať už je to v rodinném podniku nebo v samostatném podniku, to je velmi důležité téma a mm, musíme se mu věnovat. Komise právě zodpověděla otázku nebo věc, kterou jsem chtěla doporučit, to znamená eh, získat lepší statistické údaje, abychom jak si se o ně mohli opřít v tomto stanovisku a e, jak tady zaznělo, možná si nejsme úplně jistí těmi výsledky a zvláště pak, co se týče potom přecházení těchto podniků na mm, mm, děti, syny, dcery. Ale e, mm, prostě chtěla bych podpořit právě ten směr, e, což je hlavně výměna osvědčené praxe mezi členskými státy, ale jinak podporuji to, co tady zaznělo. Děkuji. A nyní paní zpravodajka, chcete to nějak schrnout? Ano, děkuji, já budu stručná. Děkuji kolegům za podporu a pomoc. Co se týče nedostatku údajů je pravda, že v existující literatuře mnoho informací nemáme. Data, která jsem získala, e, jsou výsledkem e, soukromých studií a šetření ze strany italských vysokých škol v některých případech. A jak jste to říkali v souvislosti s vašimi zeměmi, třeba je to méně četný jev, ale pan Tarabela to říkal správně v Itálii a v některých jiných středomorských zemích je to asi kulturní kulturní aspekt, proti kterému bude potřeba bojovat. Já jsem ráda, že komise předložila tento návrh pomoci e, při sběru dat a nepochybně to bude velmi důležité pro to, abychom mohli opřít naše stanovisko o e, tvrdá data a e, je vidět, že je právě potřeba, jak si jít tímto směrem. Děkuji. Eh, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. ledna eh, do 18 hodin. Děkuji vám a uvidíme se odpoledne. Naschledanou.